colleagues, um, please uh, take your seats. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Začneme. Dear members, uh, dear... Vážení poslanci, vážení řečníci, vážení účastníci, děkuji vám za to, že jste dnes přišli. Jsem velmi rád, že vás mohu přivítat na tomto slyšení které se týká procedurálních eh, nebo tedy procesních práv eh, podezřelých a obviněných osob. Jsem velmi rád, eh, že můžeme uspořádat dnes toto významné slyšení. Máme zde celou řadu důležitých hostů, kteří dnes odpoledne vystoupí. Pár technických poznámek. Tlumočení je poskytováno do všech oficiálních jazyků s výjimkou dánštiny, lotyštiny a chorvačtiny. A pro hosty bych ještě upozornil, že celé slyšení je webstreamováno a všechna vystoupení budou nahrána. Takže pokud eh, odejdete v průběhu slyšení, vše bude nahráno, takže se na to budete moci podívat později. Chci také, abychom měli čas na debatu, takže vás už od začátku poprosím, abyste dodrželi řečnický čas. Naše dnešní diskuze se zaměří na práva individuí v rámci trestního řízení. To je základní hodnota Unie. Je třeba mít vzájemnou důvěru v členských státech a veřejnou důvěru v členských státech. V oblasti evropské justice občané musí mít právo na spravedlivý proces všude v Evropské unii a musí v to věřit, když se volně pohybují po Evropské unii. Jak pravděpodobně víte, náš výbor řeší tři legislativní záležitosti v této oblasti, především tedy návrh směrnice, která se týká pojistek pro děti, které jsou podezřelé nebo obviněné v rámci trestního řízení, dále směrnice o určitých aspektech presumce neviny a potom směrnice o dočasné právní pomoci a právní pomoci v rámci evropského zatýkacího rozsahu, rozkazu. Nejdříve dostane slovo pan profesor Tarus Pronken, který nás uvede do tématu. Takže děkuji, vítejte na výboru Libe a tímto vám předávám slovo. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Mým úkolem je poskytnout jen velmi stručný přehled eh, úspěchů a výzev, které jsou pořád ještě před námi v souvislosti s procesními zárukami pro obviněné a podezřelé na celoevropské úrovni. Jen taková připomínka společných problémů, kterým čelíme, které byly také důvodem k tomu, proč jsme přijali tato opatření. Pokud jde o problémy, podezřelých v EU. Na slajdech eh, máme několik eh, bodů, které budu komentovat, například praxe, postupy, které obcházejí právo na mlčení, také přílišné užívání zadržení před procesem a také dlouhé období takovéhoto zadržení, takovéto vazby. Jak víte, většina těchto osob se nachází v jižních zemích, je to asi 30% ve Francii a 60% v Itálii, zatímco v severských zemích je to kolem 14-16%, což znamená, že když čelíte trestnímu obvinění a hrozí vám, že budete zadržen dlouhou dobu ve vyšetřovací vazbě, tak eh, to také ovlivňuje využití práva na mlčení. Další otázka je neschopnost v praxi zaručit právo na právní pomoc eh, ve fázi vyšetřování. V praxi, protože většina evropských zemí má dnes eh, ve své legislativě poměrně slušné standardy, ovšem problém je, jak jsou tyto standardy uplatňovány v praxi. A potom také se nedaří zajistit eh, právo podezřelých na informování. Týká se to informování o právech, eh, ale také informování o tom, jaký materiál je tedy ve složce tohoto případu a jaký, jaká je možnost přístupu k této složce. Problémy, které jsme identifikovali s ohledem na právní pomoc, to je nedostatek postupu a struktur, které by zajistily pomoc včas. V mnoha zemích nemáme odpovídající schémata. Právníci nemohou poskytovat právní pomoc včas, v okamžiku, kdy je osoba začena a předvedena policejní stanici. Je zde omezený výběr právníků. Také příliš nefungují mechanismy vymáhání, nebo nejsou efektivní, anebo někdy jsme také zjistili, že ta právní pomoc, která už byla poskytnuta, je velmi nízké kvality. A to také souviselo s tím, jakým způsobem ti právníci, kteří poskytují právní pomoc, jsou zaplaceni. A to je také velká téma, o kterém se diskutuje dnes odpoledne, a to je otázka tedy právní pomoci. Všichni víme, že bez právní pomoci většina podezřelých a obžalovaných nebude mít vůbec žádnou podporu. 95 těch podezřelých a obžalovaných si nemůže dovolit zaplatit za právníka. A když se podíváme na to, jak je ta právní podpora regulována na národní úrovni, tak vidíme, že je to velmi komplikovaná nebo nejasná metoda. Především pokud tedy chcete získat tuto právní pomoc eh, už ve velmi rané etapě, kdy jste tedy zatčeni policií. Je zde tedy neadekvátní odměňování. Evropská unie také v současné době čelí hospodářské krizi a to je tedy opravdu velmi aktuální téma u všech národních vlád. Mechanismus eh, jmenování, který může ohrozit nezávislost právníku. Záleží na tom, kdo si vybere toho právníka, kdo vybírá právníky, ale také když vlády zpřístupní právní pomoc jedině prostřednictvím určitých právních kanceláří, které se musí zapsat, že budou poskytovat právní pomoc v průběhu určitého období, to samozřejmě ovlivňuje kvalitu a nezávislost poskytovatelů právní pomoci. To má tedy dopady na dostupnost eh, právníků, přístup k právníkům a také kvalitu právních zástupců. Toto je trošičku pohled zpět. Tady vidíte prezentaci té cestovní mapy z doby, kde byla předložena na úrovni EU, když bylo rozhodnuto, že místo toho, abychom se snažili dosáhnout kompletního nástroje, který pokryje všechny procesní záruky podezřelých, měli bychom přijmout postupný přístup krok za krokem, abychom vyjednali ta opatření jedno po druhém, tak jak byla obsažena v cestovní mapě. Jak je na obrazovce, jak také víte, překlad a tlumočení a informování o právech a obviněních a právní pomoc, právní rada, poradenství, včetně komunikace s příbuznými zaměstnavateli a konzulárními orgány. Všechny tyto věci už se promítly do směrnice a v současné době se diskutuje o právní pomoci, o speciálních pojistkách pro podezřelé nebo obviněné, kteří jsou obzvláště zranitelní, zde máme tedy na mysli děti a původně také bylo součástí, byla v součásti zelená kniha o vyšetřovací vazbě. Ze všeho nejdříve chci zdůraznit, že chci upřímně říci, že Evropský parlament a komise si zaslouží gratulaci za to, čeho bylo dosaženo. Protože hodně zde zaznívá kritiky ze strany nevládních organizací a ze strany právníků, že ta opatření jsou možná příliš splošťována v průběhu jednání, ale já si myslím, že jsme dosáhli mnohého, když se zamyslíme zpátky nad tím, jaká byla situace v roce 2007, kdy právě rámcové rozhodnutí o procesních zárukách pro podezřelé bylo zcela mrtvé a vůbec se o něm nejednalo. My jsme provedli studii na Maastrichtské univerzitě s dalšími partnery. Chtěli jsme se podívat na praktický dopad takových opatření, jako je překlad, tlumočení, právo na informace, právo na právní pomoc a právo na mlčení ve čtyřech zemích, v Nizozemsku, ve Francii, v Anglii a Walesu a také ve Skotsku. To tedy nejsou zvláštní země, ale mají jinou jurisdikci. Provedli jsme empirickou studii. Měli jsme výzkumníky, kteří strávili pět až šest měsíců na policejních eh, stanicích a sledovali, co se děje v praxi, jak jsou tato opatření v praxi realizována a k jakým problémům dochází při plnění těchto práv. Studie probíhala v situaci, kdy prováděcí období směrnice, kterou jsme přijali, zatím ještě nevypršelo. Takže to bylo vlastně vedení studie ještě před úplnou implementací směrnice, které mělo sledovat postupný vývoj. Než uvedu příklady, tak bych se zmínila, co jsme chtěli, aby se zlepšilo, především tedy překlady a tlumočení. My jsme v praxi viděli, že je zde skutečná potřeba mít nějaký postup, jak tedy vyhodnotit potřebu překladu a tlumočení. A ředitelé také ta zlepšení, když je zde možný nějaký prostředek, když podezřelý potřebuje překlad nějakého dokumentu, který mu není poskytnut. Viděli jsme, že v mnoha situacích informace o právech sice byly poskytnuty podezřelému, ale ve chvíli a způsobem, kdy ten podezřelý, který byl zatčen a předveden na policejní stanici, neměl čas se zamyslet a rozhodnout se nad, nebo tedy o možnostech, které mu byly nabídnuty v rámci informování o jeho právech. To je také důležitá věc, nad kterou se musíme zamyslet. Když tyto směrnice, především tedy směrnice o právech na informace, budou muset být zakomponovány do národní legislativy. Pokud je o právo na právní pomoc a podporu, tak jsme se dívali na situaci, kdy byla právní pomoc možná v průběhu policejního vyšetřování a na systém, který byl uplatňován tedy v Anglii, Walesu a ve Skotsku a na systém, kde nebyla žádná možnost, aby v průběhu policejního vyšetřování byl přítomen právník. Tak to pořád ještě vypadá v Nizozemsku. Nejvyšší soud v Nizozemsku nechce, vydat žádné rozhodnutí v tomto směru, dokud nebude směrnice transponována do národního práva. Existují obavy, a já si myslím, že je správné poskytnout vám tyto informace, že když bude právník přítomen policejnímu vyšetřování, tak se podezřelý odvolá na své právo mlčet. A to policie například v Nizozemsku nebo ve Francii nebo také v Belgii považuje za hrozbu, má z toho strach. Mezi 50 a 6 podezřelých eh, nevyužijí svého práva na mlčení a poskytnou tyto informace i v systému, kdy dostanou velmi dobré informace ohledně toho, proč je důležité, aby byl přítomen právník. Mnozí podezřelí se také vzdají svého práva na právní pomoc, protože si myslí, že to zvládnou sami a nechtějí obtěžovat eh, právníka. Pokud je o právo mlčet, eh, tak eh, nemáme přesné informace ohledně toho, kolik lidí se vzdalo svého práva na mlčení, když tam byl právník přítomen. Nicméně rozhodně to nebyli všichni, takže to neznamená, že když tam je právník, takže podezřelý nespolupracují. Naopak, když je tam přítomen právník a oni spolupracují, tak je to mnohem informovanější rozhodnutí z jejich strany. Chci vám říct, jak bude vypadat naše další cesta. Diskutovali jsme o dětech, o prezumci neviny a o právní pomoci. A já jsem chtěla říct, že v tomto postupném přístupu je celá řada obecných eh, výzev, které souvisí se vzájemnou eh, konzistentností mezi těmito směrnicemi, například pokud jde o drobná, drobné přestupky, kdyby tedy neplatila směrnice. To je velké téma, protože otázka, kdy, nebo tedy definice těch eh, přestupků nebo drobných přestupků je poměrně vágní, najdete ji tedy v úvodních ustanoveních, ale v článcích je poměrně vágní. Souvisí to také se směrnicí o přístupu k právníkovi. Hodně se diskutovalo o tom, zda by právník měl být zapojen ve všech případech, například když se jedná o nějaké dopravní přestupky nebo zda by se to mělo týkat i těch menších eh, přestupků. Myslíme si, že když eh, je ve hře trest odnětí svobody, tak v každém případě by zde měla být možnost konzultovat právníka. Ta diskuse o těch eh, přestupcích, drobných přestupcích začíná znovu, když začneme hovořit o těch zárukách pro podezřelé děti a vzniká otázka, zda by to mělo být jiné než v obecné směrnici o přístupu k právníkovi. Zda by tam měly být nějaké další zvláštní záruky pro děti. Já si myslím, že to je diskuse, která se týká souladu jednotlivých směrnic mezi sebou. Také používání formální právní terminologie, to je věc, kterou bychom měli řešit. Slova jako zatčení, nebo podezřelý nebo obžalovaný. Tato slova mohou mít eh, v různých jurisdikcích různé významy a pokud eh, je to napojeno na situace, kdy platí směrnice, tak to znamená, že by se mohlo stát, že v jednom členském státě to začne platit úplně jinak, jiným způsobem v jiné chvíli než v jiném členském státě. Takže si myslím, že ve směrnici musíme zvolit opravdu velmi faktický jazyk, tak, aby bylo jasně stanoveno, ve kterém okamžiku je možno využít tohoto práva, aby to bylo skutečně tedy založeno na faktech. Další výzvou je definovat působnost směrnice. Pozorovala jsem určité rozdíly například ve změní směrnice o právní pomoci. Směrnice začíná platit od okamžiku, kdy odpovídající úřad členského státu oficiálně nebo jiným způsobem informuje podezřelého, že je podezřelý nebo obviněný z toho, že spáchal trestný čin. To je takové široké vymezení tohoto pojmu, ale pokud máme směrnici o presumci neviny, tak tam se říká, že směrnice platí pro fyzické osoby, které jsou podezřelé nebo obviněné v rámci trestního řízení. A to je mnohem méně detailní definice působnosti. A potom samozřejmě výjimky. To je velmi důležité. A já jsem viděla, že je navrhována směrnice o přístupu k právníkovi v Nizozemsku, nebo tedy v zákone. viděla jsem v tom zákoně, že výjimky, které jsou tedy převáděny do národního práva, jsou definovány mnohem šířeji než v samotné směrnici. Uvedu pár příkladů. Směrnice, která se týká práva na právníka, tak tam je velmi dobré, že ten, ta působnost se neomezuje pouze na trest odnětí svobody, platí před i v průběhu veškerého vyšetřování, ovšem co to vlastně znamená efektivní účast právníka podle vnitrostátního práva? V Nizozemsku se vede debata o tom, kdy může tedy právník zasáhnout, zda při výslechu může sedět vedle obžalovaného, nebo tedy kde tam má sedět vedle obviněného a zda mohou mít oční kontakt nebo ne a tak dále. Pak si myslím, že je velmi důležité podívat se na vzájemný vztah mezi právy. Například všechny tyto směrnice jsou ve vzájemném vztahu, když se podíváme na právo na informaci a na, okamžiku, na okamžik, kdy je informace předávána podezřelému, tak eh, potom hodně záleží na tom, zda podezřelý se vzdá či nevzdá svého práva na právníka. Takže jakmile je tato informace poskytnuta, tak podezřelý musí mít čas na to, aby se rozmyslel, zda chce nebo nechce právníka. Například eh, v Belgii nemůže podezřelý odmítnout eh, účast právníka, aniž by s nějakým právníkem mluvil. Takže jemu, je tedy jednoznačně mu dán prostor k tomu, aby se zamyslel nad tím, zda se chce vzdát nebo nechce se vzdát svého práva na právníka. Takže ve Walesu zase probíhá tak, že je položena otázka chcete právníka a on odpoví ne. Otázka je potom položena znovu v tom smyslu, proč nechcete právníka, nechci, a to zvládnu sám a to je všechno. Takže je zde velký rozdíl mezi poskytnutím informace a vzdáním se tohoto práva. Ohledně toho, co právník může udělat, v okamžiku, kdy radí svému klientovi ohledně strategie, a ohledně toho, zda využije svého práva nevypovídat nebo ne, tak je velmi důležité, jaké informace má policie k dispozici. A to je také věc, která je upravována ve směrnici o informacích, týká se to tedy přístupu eh, ke spisu a je zde také souvislost eh, s tím, eh, co může v průběhu konzultací vůbec právník udělat. Mám zde další věci, které se týkají dalších postupů, další diskuse. Máme zde tedy směrnici pro děti, která má poskytnout větší záruky dětem. Důležité je diskutovat také o právní pomoci a o těch drobných přestupcích. A platí to nejen pro děti, ale samozřejmě i pro dospělé podezřelé. S těmi drobnými přestupky je zde ještě další problém, další otázka. Zda potom tyto přestupky figurují v trestním rejstříku. Co to znamená pro děti? Co to znamená pro jejich budoucnost? Co pro ně znamená tento záznam, když eh, potom budou třeba hledat práci? Takže to vlastně přidává další aspekt definici těchto přestupků. A já jsem se potom ptala, proč bychom měli udělovat eh, výjimku u audiovizuálních nahrávek eh, policie v případě těch přestupků. Já opravdu nevidím, proč by se zde měla tato výjimka dělat. Pokud jde o směrnici o presumci neviny, tak si myslím, že je zde trošku problematické rozlišení mezi trestním a správním řízením a sankcemi. To je v úvodním ustanovením 6, protože v mnoha zemích vidíte, že zde dochází k určitému posunu mezi trestním právem a správním řízením. A i ve správním řízení mohou být uděleny velmi přísné pokuty. Takže proč zde vlastně rozlišovat eh, mezi trestními sankcemi, trestně právními sankcemi a správními sankcemi? A potom, jaká je pozice svědka nebo rodiny, když je zde například to právo nesvědčit. Já jsem si nevšimla, že by to bylo ve směrnici nějak upravováno. A ještě tedy směrnice o právní pomoci. Já si myslím, že to bude uhelný kámen účinnosti všech ostatních směrnic. Myslím si, že je to velmi dobrá věc. Ten koncept provizorní právní pomoci jako řešení ve chvíli, kdy je právní pomoc skutečně potřebná už v té první fázi policejního vyšetřování a není zde možnost vést nějaké dlouhé šetření a zjišťovat, zda ta osoba může nebo nemůže mít právní pomoc. A potom samozřejmě omezení na trest odnětí svobody. To potom souvisí také s tou diskusí o těch drobných přestupcích a souvisí to také s definicí toho, co to vlastně je ty přestupky. A už se blížím k závěru. Myslím si, že zásah Evropské unie přináší své ovoce, ale ďábel je v detailech a objevují se nové otázky. A toto je opravdu už má poslední poznámka, jak tyto směrnice o procesních zárukách eh, ovlivňují směrnice založené na vzájemném uznávání, jaký dopad eh, to má na přeshraniční schromažďování údajů, na právo na právní pomoc a spravedlivý proces, potom evropský vyšetřovací rozkaz, správní pomoc a právní podpora, jak to vypadá v okamžiku, když třeba ten důkaz je schromážděn v nějakém jiném členském státě bez právní pomoci a podpory. Takže to jsou věci, které jsem vám chtěla říct a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát paní profesorce. Už jsem se skoro chystala přerušit protože jste eh, přetáhla svůj čas, ale zároveň jste hovořila natolik zajímavě o tak zajímavých věcech, že jsem se rozhodl přece jenom vám tu možnost dát. Nyní bych požádal eh, jednotlivé zpravody, aby se ujali předsedání eh, jednotlivých sekcí. Nejprve ale mi dovolte přivítat kolegy ze Spojeného království, zejména také proto, že přicházejí ze země, kde diskutování o evropském zatýkacím rozkazu nebylo tak klidné jako naše rozprava dnes. Ale chci vás upozornit, že ani náš výbor není vždycky takto poklidný. Máme tady také celou řadu právníků, kteří to také umí eh, pořádně rozvířit tu debatu. Například i dnes dopoledne byla diskuse velice živá. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát paní profesorce. A nyní nejprve bych chtěl požádat naši první předsedající Katarinu Kiniči, Daniel Pikau a Miss Pitani, aby se k nám připojili. As um, Katerina Chinichi is coming up, just to explain that she's the Libe rapporteur on the Children Directive. je zpravodajkou Libe pro směrnici o dětech. Ben. Grazie, prezidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejprve bych chtěla poděkovat vám, pane předsedo Moraesi, a chtěla bych také velmi srdečně přivítat všechny naše hosty a všechny přítomné kolegy. Dnes nepochybně zde máme velmi dobrou příležitost, abychom se v rámci výrobu, výboru Libe lépe seznámili s těmito klíčovými tématy pro práci našeho výboru a také pro práci našeho parlamentu. Jak jistě víte, tak na předchozí schůzi Libe 16. října jsme hovořili o návrhu směrnice o procesních zárukách pro Eh, nezletilé, obviněné či podezřelé. A zde se hovořilo o té cestovní mapě a o těch opatřeních, která jsou připravována proto, aby byla aplikována v rámci procesního řízení a která se používají od 30. Eh, listopadu 2009 a také mechanismus, který přijela komise 15. února 2011. Některá opatření, jak víte, byla již schválena, jiná opatření z cestovní mapy oproti tomu se zatím stále projednávají. Jedná se o opatření, která všechna mají stejný právní základ a který se snaží naplnit společný cíl, a to sice ustavení minimálních práv, eh, pokud jde o právy, práva osob v těchto procesech. Také jde pochopitelně o vzájemné usnávání rozsudků a o podporu policejní a justiční spolupráce. Pochopitelně ale členské státy si ponechávají své právo ponechat či posílit vlastní ochranu osob v těchto řízeních. Jak bylo řečeno, já jsem zpravodajkou k této směrnici o nezletilých osobách, ale e, zároveň mám pocit, že tato potřeba eh, regulovat tuto věc na evropské úrovni, eh, kdy, jak víte, nezletilé osoby jsou osoby mimořádně zranitelné, jsou to osoby, které mají specifické požadavky a které požadují zvláštní záruky, tak v současné době právo vztahující se na nezletilé osoby není zajištěno způsobem, řekněme, jednotným a se stejnou vážností ve celé Evropské unii. Čili abychom eh, tento deficit ochrany vyřešili, tak návrh směrnice předpokládá celou řadu důležitých záruk které já bych chtěla zmínit ten velice schouzeně, jednak právo na informování jak nezletilé osoby, tak osoby, která vykonává buď to rodičovské pravomoce, či jiné podobné dospělé osoby. Dále eh, právo na obhájce rovněž právo na individuální posouzení, tak aby bylo možné vzít v potaz individuální požadavky nezletilého, včetně posouzení zdravotního stavu. Rovněž nahrávání audio a video, tedy audio-video nahrávky nezletilých, Zároveň ve specifických případech, kdyby mělo dojít k eh, odnětí svobody, což by mělo být skutečně ve výjimečných eh, případech, tak by mělo být zachováno právo na soukromý život a také právo na spravedlivý proces pro tuto osobu. Čili, jak vidíte, máme tady poměrně mm, slušný aparát určitých záruk. My nyní ale prostřednictvím dalšího rozpracování a případných pozměňovacích návrhů bychom to chtěli ještě vylepšit a dnes tady máme tedy mimořádnou příležitost, abychom si vyslechli stanoviska k tomuto důležité problematice. Máme zde totiž experty z různých eh, profesních oblastí, kteří nám pochopitelně mohou pomoci dále tuto otázku rozpracovat a pomoci nám posoudit text této směrnice. Máme tady jednak pana doktora Daniele Pikala, který zastupuje Mezinárodní asociaci eh, soudců pro mladistvé a rodinné záležitosti, kterého tímto vítám a jsem ráda, že přijal naše pozvání. Pan doktor Pikal jako soudce pro nezletilé se velice často věnoval tématům, které jsou relevantní pro naši směrnici. A tudíž já bezodkladně již mu předávám slovo a poprosím ho, aby se ve svém vystoupení omezil na 10 minut. Takže prosím, pane doktore Pikale, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Já se pokusím dodržet řečnickou dobu, i když eh, Mám toho na srdci mnoho a pokusím se být tedy poměrně stručný, protože naše evropská sekce hodně pracovala na dvou textech Komise a Rady. Na úvod bych rád vyjádřil politování. Nad tím, že směrnice o vzdělávání personálu v oblasti justice a také vězeňských služeb a policie odložila otázku specifických tribunálů a specifických soudců, kteří by se věnovali právě nezletilým. A já si myslím, že to byl první krok, eh, který jsme měli udělat, pokud jsme chtěli jít ještě dále. Budoucí směrnice také nehovoří o minimálním věku pro trestní zodpovědnost, zatímco otázka uplatnitelnosti směrnice je omezena maximálním věkem v okamžiku, kdy je člověk považován za dospělého. Dítě to je takový abstraktní pojem. Pokud jde o pole působnosti, návrhu směrnice, tak jsme konstatovali, že je zde taková nejasnost, pokud jde o limitní věk pro uplatňování této směrnice. V článcích 2 a 3 čtu, že všechny činy spáchané dítětem, než dosáhne věku 18 let, by měly, to by mělo tedy umožnit tu situaci vyjasnit ale texty hovoří o okamžiku, kdy je dítě podezíráno a stíháno a také o okamžiku, kdy je dítě informováno o tom, že je stíháno a podezíráno. V této chvíli tedy začne platit směrnice, ale třeba upřesnit, že dítě, které tedy spáchalo ten trestní čin, může být identifikováno až po několika měsících, mezi tím se třeba stane plnoletým a tím vlastně by se měl brát v úvahu ten okamžik, kdy se tedy to dítě dopustilo toho činu, protože to by měl být ten spouštěcí okamžik pro uplatňování směrnice. Já si myslím, že kdyby tam toto upřesnění bylo nějakým způsobem zakotveno, tak by to vyjasnilo působnost těchto směrnic. Pokud tomu dítěti bylo méně než 18 let v okamžiku, kdy byly spáchány tyto činy, tak aby se směrnice měla jednoznačně uh, uplatňovat až do konce celého postupu, jak je uvedeno v článku 2 návrhu komise. Odstranili jsme také omezení, které přináší směrnice Rady, pokud jde o neuplatňování této směrnice. Především článek 6 uvádí, že tato směrnice se nevztahuje na řízení, která se týkají dětí, která spáchaly nějaký trestný čin, pokud by výsledkem neměla být nějaká trestní opatření, ale omezení, která se budou vztahovat na toto dítě. A to v podstatě také není celé jasné. Například ve francouzské legislativě, pokud jde o nezletilé, tak tam usilujeme především ne o trestní sankce, ale o výchovná opatření. Takže trestní sankce je sice možno přijmout, ale nevíme to hned v okamžiku, kdy je řízení zahájeno, protože soudce se bude především snažit eh, najít nějaké výchovné řešení. Takže říci, že pokud výsledkem celého řízení není trestní sankce, trestní postih, tak prostě směrnice platit nebude. Takže to je věc, která není normální. A takzvaná restriktivní opatření, co to je? Pokud jsou to tedy opatření, která jdou až k odnětí svobody, například eh, umístění do nějaké uzavřené instituce. Je zajímavé, že v tomto případě za těchto podmínek není možné uplatnit procesní zároky. Vezmeme příklad belgické legislativy, kde se uvádí, že pokud jde o nezletilé do věku 16 let, není možná trestní sankce, jsou zde pouze tzv. výchovná opatření, ale mezi nimi je také možnost zavřít toho nezletilého do a centra, kde je mu tedy odněta svoboda, takže na toho se také nebude vztahovat tato směrnice, protože se nejedná o trestních sankcí. Já si myslím, že kritériem by mělo být odnětí svobody, abychom věděli, zda uplatňovat tyto záruky či nikoli. Pokud je o právo na povinnou pomoc právníka, který je obsažen v článku 6 návrhu komise, tak členské státy dohlíží na to, aby dětem pomáhali právníci, ale je zde také 6a a tam se uvádí, že v situacích, kdy jsou děti vyslýchány policií nebo dalšími orgány činnými v trestních řízení, pokud to nebude neuměrné s ohledem na tyto prvky, a jsou tam uvedeny tyto prvky, třeba závažnost přestupku, maximální trest, který lze očekávat, složitost případu a tak dále. Takže je tam celá řada prvků, které je třeba ohodnotit. Je to možné opravdu vyhodnotit už od začátku toho řízení. To není ve všech případech možné. Říkáme, že ta věc není složitá a pak se ukáže, v průběhu vyšetřování, že se k tomu přidávají další věci, které celou záležitost eh, zkomplikují. A my jsme se přitom vzdali uplatňování směrnice a neumožnili jsme přítomnost právníka. Návrh rady také hovoří o tom, že pokud jsou, pokud je tedy zde odnětí svobody, pokud se ovšem nepočítá s tím, že odnětí svobody bude krátkodobé. Co to vlastně znamená? To je jen také taková aproximace. Třeba si na začátku myslíme, že to bude krátkodobé odnětí svobody, ale co to je krátkodobé? Několik hodin, několik dnů, několik týdnů. I tady máme nejistotu, pokud jde o délku a je to taková nerozhodnost, která je opravdu velmi nepříjemná. Přítomnost právníka. My jsme připomínali, že judikatura soudu pro lidská práva z 27. září roku 2008 hovoří o tom, že se nejedná pouze o právo na tento přístup, ale jedná se o efektivní účast. Diskutuje se zde o takových věcech, jako jsou menší narušení veřejného pořádku nebo dopravní přestupky. Tam samozřejmě musíme být rozumní, pokud jde o používání těchto kritérií. A Německo v notě, která mě byla předána, uvádí, že 70 trestních řízení proti nezletilým končí bez formálního rozsudku, takže se jedná většinou o relativně tedy banální záležitosti. Právo na právní pomoc musí být potvrzeno. Není více rozpracováno v těch návrzích než u dospělých. Já si myslím, že bychom zde měli být mnohem přesnější, protože přítomnost právníka musí být efektivní a k tomu je třeba počítat také s odpovídajícím financováním. Pokud jde o hodnocení v článcích 7, 8 a 9, tak toto hodnocení musí provádět profesionálové, musí se zapojit nebo musí se zabránit třeba, řekněme, různým lékařským zásahům v okamžiku, kdy to není nutné, ale takové země jako Itálie, Francie, Německo mají socio vzdělávací nebo společensko-vzdělávací instituce, které se tím mohou zabývat. Lékařské vyšetření musí být tedy naplánováno, to uvádí komise, ale rada je přísnější. Rada uvádí příklady, kdy právě lékařská prohlídka nutná není. Kdyby bylo třeba dokázat, že fyzický nebo psychický stav dítěte to nevyžaduje, ale jak chcete určit, zda to jeho psychický a fyzický stav vyžaduje nebo nevyžaduje, když neprovedete lékařskou prohlídku. Takže je to trochu naopak. Pokud je o výslech jako takový, tak je tam ta audiovizuální nahrávka, tam rada také zavádí určitá omezení. Je pravda, že Německo v okamžiku, kdy jsme o tom diskutovali, spíše hledělo na zájem obětí. Vidím, že čas se krátí, takže se rychle tedy blížím k závěru. Pokud jde o specifické zacházení s tím zadržením, tak podmínky pro zadržení jsou velmi málo rozpracovány v těchto návrzích. Jedná se o vazbu. Článek 12 počítá s oddělením e, dospělých od dětí, ale jsou tam také různé unikové cesty, podmínky, kdyby tedy mohlo dojít e, k narušení tohoto oddělení. Vidím, že mi tedy odběhl čas, měl jsem toho ještě spoustu na srdci, ale možná budu moci v odpovědích na otázky reagovat. Ano, děkuji, děkuji panu soudci Pikalovi, který zde přednesl velice zajímavé a aktuální připomínky a já doufám, že následně ještě během diskuse budeme mít čas to dále prodebatovat. Nyní bych chtěla dát slovo paní profesorce Vaně Patané, která je odbornice na uh, procesní uh, právo a mimo jiné je to odbornice na soudnictví pro mladistvé. Já jsem velice ráda, že jste přijala naše pozvání a rovněž vám dávám 10 minut pro vaše vystoupení. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše pozvání. Já bych chtěla rovnou přejít k určité úvaze. Každá záruka představuje určitý limit při vykonávání práva. <clears throat> A tudíž musí uh, jako taková být eh, nějakým způsobem regulována. V rámci trestní justice se jedná o oběť, kdy na jedné straně jde o to, že chceme mít řádný proces, žádný soud, ale na druhou stranu chceme ochránit ty hlavní požadavky. To znamená, ten, to, co vyloučí pokud možno minimálně všechny chyby a zároveň ne, to nebude v konfliktu se základními právami dotyčné osoby. Čili to je taková ta úvodní úvaha a nyní bych rovnou se chtěla věnovat těm hlavním aspektům, kdy do jisté míry eh, můžeme také analyzovat ty problematické body této směrnice. My ve stávající situaci zatím nemáme žádné normativní ukazatele, které by nám přesně řekly, jaké jsou vlastnosti spravedlivého procesu nezletilého. Ty minimální záruky mm, spočívají v tom, co je obsaženo v základních evropských listinách a v mnoha také vnitrostátních základních listinách, ale nemáme nějakou prostě regulatorní úpravu. Z tohoto důvodu tedy nastavení spravedlivého procesu s nezletilým musí být nastaveno tak, že je potřeba neustále věnovat pozornost následující věci. A to sice aby to trestní řízení při posuzování nezletilé osoby nestratilo svou charakteristiku jak, mm, jako nezbytný soudní proces, tedy ty typické soudní rysy. To znamená, není možné, aby to řízení s nezletnilým bylo využito jako příležitost proto, že proběhne také nějaká sociopedagogická intervence. Jedná se opravdu o kognitivní postup, o právně nastavený postup, kdy jde o ověření základních faktů. Tudíž dodržení pravidel spravedlivého procesu i v, tom, v té situaci nezletilého musí být zaměřeno na to, aby bylo zajištěno spravedlivé rozhodnutí, správnost rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že každá výjimka sama o sobě představuje snížení záruk, tak ve chvíli, kdy posuzujeme jednotlivé záruky uvedené ve směrnici, musíme mít jasně na paměti, jaké jsou cíle záruk jako takových. Tak, abychom byli schopni náležitě nastavit tu výjimku. Je poněkud nebezpečné, i když zároveň nevyhnutelné, aby ty výjimky se vztahovaly mm, takové široké koncepty. Protože když vycházíme z toho konceptu nezletilého a musíme si uvědomit, že to je koncept, který se nám neustále opakuje v této směrnici a stejně tak se neustále opakuje v celé řadě mezinárodních dokumentů. Čili ta koncepce, ten koncept nezletilé osoby je příliš široký. Není to něco, kde můžete mít taxativní výčet. Je to něco, co umožňuje soudci, ovšem v takovém řízení mu dává velmi širokou diskreční pravomoc. Čili je potřeba, aby takové výjimky nebyly odůvodněny jen a pouze tím, že se jedná o situaci nezletilého. Musíme mít náležité odůvodnění té které výjimky. A nyní se podívejme eh, na to, co dle mého názoru jsou ty hlavní prvky, které se objevují v rámci této směrnice a kde jsou určité problematické věci. Jednak oblast působnosti této směrnice. Článek 2. Zde se říká, že řízení týkající se těch vzdělávacích opatření nebudou spadat do oblasti působnosti této směrnice, protože tato směrnice by se měla vztahovat na osoby, které jsou vyšetřované či obviněné v rámci trestního řízení. Čili nejde tady o nezletilé osoby, které se nacházejí v jiné situaci, kdy třeba nezletilá osoba se dopustila činu, který sice podle trestního řádu tak které země je možné považovat za trestní čin, ale eh, kdy v rámci toho řízení může být uvalena sankce nejenom trestní, ale mohou tam být uvalená různá restriktivní opatření, jako třeba ochrana opatření, vzdělávací opatření, koraktivní opatření, která jsou zaměřena na zlepšení chování a jednání nezletilého. Zde bych chtěla upozornit na určité nebezpečí, že pokud jde o nezletilé, tak když se snažíme uh, Eh, méně formalizovat určitou intervenci, tak by to možná mohlo být vnímáno jako legitimizace snižování záruk, ale tomu by tak být nemělo. My i v tom kontextu nezletilých se musíme snažit o to, abychom hmm, zde zachovali jasno, jasně vymezenou ochranu a odůvodnění případných výjimek. Čili nezávisle na tom kontextu, eh, kde dochází tedy k odnětí svobody a hm, bez ohledu na to, jak je označováno to, které opatření, které může vést k odnětí osobní svobody nebo nějakému jinému restriktivnímu opatření, tak já se domnívám, že i v takovém případě by měla fun- měly fungovat záruky z této směrnice. Chtěla bych ale upozornit na jednu věc. Musíme dávat pozor na to, že když různá vzdělávací opatření budeme eh, označovat za intervenci a mm, jako něco, co může omezit svobodu jednotlivců, tak se můžeme třeba dostávat i k tomu snižování eh, věku trestní odpovědnosti, to znamená tady ta hranice, kdy skutečně osoba může být stíhána, může nést trestní odpovědnost, tak musíme dávat pozor, aby tady nedošlo k obcházení těchto hlavních záruk. Takže dle mého názoru ty záruky této směrnice by se měly vztahovat na veškeré situace, na veškeré eh, hypotetické případy, kdy můžou být tedy uvalována restriktivní opatření, nebo to může mít různě negativní opatření pro nezletilého. To znamená například eh, taková opatření, která mm, by mohla, mohly ovlivnit vývoj dané osoby, nebo opatření, která sice nevedou k uvalení trestní sankce, ale přesto mohou třeba implicitně eh, vést k určité odpovědnosti. To znamená alternativní tresty, alternativní opatření, která mají dopad na omezení svobody a kde jasně je kladen důraz na odpovědnost té které osoby. Eh, druhá věc, a vidím, že už se mi krátí čas, takže to teď vezmu velmi stručně. Individuální posouzení. To je skutečně zásadní, protože je potřeba zajistit, aby eh, došlo k náležité aplikaci té které normy, aby došlo k náležitému rozhodnutí na konci řízení jako takového. Je potřeba tedy zajistit, že rozhodnutí bude skutečně individualizováno. To znamená rozhodnutí, které bude brát v potaz individuální situaci toho, kterého nezletilého. Z tohoto důvodu tedy článek 7 směrnice, který sice jasně neříká, jaká, jaké by měly být cíle tohoto individuálního posouzení, tak přesto se hovoří o tom, že je potřeba, aby zde byla možnost eh, činit individuální kroky, činit individuální řešení. To znamená, i když jsme ještě nedospěli ke konečnému rozhodnutí o odpovědnosti, tak i um, třeba nějaké uvalení předběžné vazby a podobně, tak vždy musí probíhat individuální posouzení té které osoby. Potom další důležitá věc. Mm, právo nezletilého na zastoupení během řízení. Zde je důležité to, že nezletilí musí mít možnost náležitě vykonávat svá práva a v tom případě je ale nutné, aby nezletilý byl tedy schopen náležitě chápat a konat v rámci řízení. To znamená, toto jsou ty nezbytné podmínky, nezbytné předpoklady, ale ne jenom pro nezletilého. Já se domnívám, že přítomnost nezletilého u řízení jako takového je důležitá i pro soudce, i pro ten konající orgán, protože velice často, když je nezletilý přítomen, tak to může mít eh, dopady pro to řízení, pro ten orgán, kdy oni získají takové informace, které nezískají jiným způsobem. Velmi důležité je také, aby se e, brala v potaz situace nezletilých, kteří byli donuceni k určitým činům. To souvisí také s obchodováním s lidmi. To znamená například případy nezletilých bez doprovodu, kteří se stávají oběťmi tohoto eh, systému. Jsou to subjekty, které jsou vystaveny velikému riziku, že se dostanou do kriminální činnosti, ale zároveň oni mm, jsou sami obětmi této činnosti. Právo osob s rodičovskou odpovědností, to znamená článek 5 a také článek 11, možnost účastnit se slyšení. Toto jsou dvě ustanovení, která abych tak řekla, vycházejí z různých předpokladů. To znamená, na jedné straně je tady potřeba, aby osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost byla schopná přijmout plnou odpovědnost za to, respektive zcela pochopit to, co tady probíhá, aby Eh, mohli náležitě činit rozhodnutí za nezletilého, která mohou mít ovšem dopad na tento proces. A také tam musí být náležitá psychologická pomoc. To znamená, když hovoříme o jiné dospělé osobě, která může nahradit osobu s rodičovskou odpovědností, tak já eh, bych také zde uvedla zvolené, osoba zvolená na žádost nezletilého. Pokud jde o přítomnost a poskytování informací osobě s rodičovskou odpovědností, tak celá souhlasím. Ano, tato osoba musí být informována. A dle mého názoru by tam také mělo být eh, nastavena povinnost informovat eh, v případě zahájení slyšení. A je potřeba, aby tady tato závazky, tyto požadavky na komunikování byly náležitě ošetřeny. A také, aby tam byly určité sankce v případě porušení. Konečně poslední závazek, poslední právo na přítomnost obhájce. Ano, jistě, toto je velice důležité. Eh, zde se také to spadá tedy jednoznačně do oblasti působnosti této směrnice. Nepředpokládají se tady žádné výjimky, to znamená ve všech případech, na které se směrnice vztahuje, by měla být možnost přítomnosti obhájce. A konečně Eh, povinnost účastnit se vzdělávacích opatření. A již opravdu končím, protože čas se nám krátí. To znamená, Výchovná opatření, to jsou různá alternativní opatření nad rámec těch opatření odnětí svobody. Musíme opravdu ale tady k tomu přistupovat velice obezřetně, protože jinak eh, by to nemohlo náležitě fungovat. Já vám děkuji. Děkuji, paní profesorko. Eh, za to, že jste nám v takto krátkém čase eh, poskytla tyto velmi důležité úvahy. Takže tímto ještě jednou paní profesorce děkuji. Ehm, pokud kolegové mají ale nyní ještě nějaké otázky, tak bych asi rovnou dala slovo kolegům, protože tím můžeme nále, dále rozpracovat to, co zde zaznělo. Allora, a questo punto, ecco, passo la parola al... Takže předám slovo panu kolegovi Cakimu, který má otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, mám dvě otázky pro naše odborníky. Rád bych se řečníku zeptal na věk trestní odpovědnosti. Navrhovaná směrnice se vztahuje na děti, které jsou definovány jako děti do 18 let. Nicméně je to takto definováno bez ohledu na to, že mnoho členských států si stanovilo hranici 17 let. Komise rozhodla, že nebude řešit otázku minimálního věku pro trestní zodpovědnost, i když všechny členské státy mají takováto ustanovení. Ve většině našich členských států je to 14 nebo 15 let a pouze pět členských států si stanovilo vyšší hranici. Proto bych se zeptal našich expertů na názor, pokud jde o harmonizaci minimálního věku pro trestní zodpovědnost a přitom, aby bylo možno zachovat národní specifika. Má druhá otázka se týká významu harmonizace posuzování věku dětí které nemají odpovídající doklady. Oba případy, i když je věk dítěte nadhodnocen nebo podhodnocen, mohou způsobit problémy. Nicméně ta druhá možnost, kdy je tedy nadhodnocen věk dítěte, může vést k tomu, že s dítětem budeme zacházet jako s dospělým a potom toto dítě nedostane zodpovídající ochranu. Jak se dívají naši řečníci na harmonizaci opatření na určování věku? Děkuji. Ano, takže je zde ještě další otázka, takže možná dám prostor na tu otázku a potom naše odborníci obě otázky zodpovědí. Takže Kolega Lambert má slovo. Thank you and, and thank you to um, our two experts. I've got a question. Děkuji, děkuji mnohokrát oběma expertům. Já mám otázky, eh, které se týkají té problematiky zadržení mm, nebo respektive uvalení vazby, která by měla fungovat jinak u dospělých, respektive u mladých dospělých. A chci se zeptat, eh, dle vašeho názoru, jakým způsobem by to mělo být definováno a odůvodněno. Vzhledem k tomu, že my tady tedy pracujeme s tou hranicí 18 let a e, jak vyhodnotíme, že z mladého dospělého se stane skutečně dospělý. A také ta definice toho konceptu přestupku. Mm, nevím, zda jsem to správně pochopila, co tady zaznělo. Eh, a tedy to sice, že se jedná o trestné činy, které nadále zůstanou v trestním rejstříku těch osob? I to může být považováno za ty minor offenses v angličtině, přestupky? A také tady potom vidíme určité rozdíly mezi texty komise a texty rady, kdy eh, Rada také tady nějakým způsobem reaguje na problematiku základních práv. Bene, grazie. Abbiamo ancora un'altra... Eh, Děkuji a máme tady ještě další dotaz. Paní Watzenberger, prosím. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για τις εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που πήραμε σήμερα. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, v první řadě bych chtěla poděkovat za velmi užitečné informace, které jsme dostali od našich řečníků. Měli bychom se si dělat starost, eh, jaký je věk našich pachatelů, když se dopustí trestného činu, kdy se jedná o situaci, kdy i poškození jsou pod eh, věkovou hranicí zletilosti. Čili jak, jaký tady, jak tomu máme právně přistupovat? Budeme k ním přistupovat jinak, pokud jsou zletilí nebo nezletilí. A pokud se jedná o pachatele, kterému je 10, budeme s ním zacházet jinak, než když je mu 12 nebo 14? V mé zemi, v Řecku, se toto liší. A jsem si jistá, že to je i situace v jiných zemích. Čili měli bychom nyní eh, zaujmout společný přístup ke všem těmto nezletilým. A dále, pokud jde o chránění eh, zájmu nezletilého, eh, ano, je tady poměrně vágní ten koncept. A měli bychom se tady snažit zajistit, aby soudce byl náležitě o tom věku informován, aby mohl náležitě bránit zájmy nezletilého. Ale pokud tady máme situaci přistěhovalců, tak tam opravdu je často velmi nejasné, zda jsou nezletilí nebo ne. Někdo může schválně říci jiný věk a potom to ovlivní celou situaci. Takže nevíme, zda nese odpovědnost, zda je nezletilý nebo ne. A to je potom velmi složité pro vyšetřující orgány a pro soud, aby správně stanovili, zda dotyčný je nezletilý nebo ne. Předpokládám, že stanovení těchto věcí bude velmi obtížné, ale snad tomu aspoň přispějeme. E- Děkuji kolegům za otázky a předávám slovo našim hostům a prosím je, aby se omezili každý na pět minut. Takže jako první má slovo pan doktor Pikal. Oui, euh... Ano. Já začnu odpovídat, ale kolegyně mě určitě bude moci doplnit. Pokud jde o věk eh, pro trestní odpovědnost, eh, tak samozřejmě mandát eh, svěřený komisí právě tuto věc zavrhl. Je pravda, jak před chvílí připomněl pan poslanec, členských státech eh, jsou opravdu různorodá ustanovení, různorodá opatření. Některé státy, jako například Belgie, mají za to, že v podstatě do 18 let eh, se jedná o dítě a je třeba přijímat píše výchovná opatření, i když od 16 let eh, je možno už obviněného poslat před soud pro dospělé, zatímco jiné země jako Anglie mají velmi nízký věk, myslím 10 let nebo dokonce někdy i níže, 7-8 let. To slavné děvče, které bylo takto souzeno před několika lety. Takže to je opravdu velký problém a možná kvůli tomu komise nechtěla se pouštět na tento terén, protože je to spousta práce nalézt nějaký soulad, když jsou zde metody a vybavení a postupy, které jsou velmi rozličné v Evropské unii. Ale myslím si, že by bylo vhodné mít nějaké Prahy, věkové limity, protože dítě ve věku deseti let určitě není to též jako teenager, kterému je na půl. Uvedu příklad Francie. Pokud je o nezletilé, tak do věku 13 let je nemožné odsoudit a postihnout nebo, nebo vydat trestní postih. Je možno přijmout pouze výchovné opatření. Ale pak je zde další kategorie od 13 do 16 let, kdy ten nezletilý má absolutní polehčující okolnost nezletilosti. Takže pokud ho soud odsoudí, tak ho musí odsoudit eh, eh, méně přísně, než kdyby byl dospělý. A potom eh, máme další věkovou skupinu, 16 až 18 let, tam je také ta polehčující okolnost nezletilosti, ale soud k ní nemusí přihlídnout, pokud se tak rozhodne. Tak, já se pokusím bez mikrofonu. Torno ai punti toccati. Vrátím se k těm bodům, které zazněly ve vašich vystoupeních. Otázka limitního věku pro trestní odpovědnost. To je problém, který představuje v podstatě hlavní problém, pokud jde o harmonizaci. Každá země přijala své vlastní rozhodnutí a směrnice se záměrně nezabývá problémem věkových limitů, ale ten důležitější, je to podle mě ten nejdůležitější problém, protože nejde o formální stanovení minimálního a maximálního věku. Problém je pochopit, co se může udělat s nezletilým, který je tedy pod hranici toho minimálního věku. Pokud já formálně stanovím limitní věk pro trestní odpovědnost na 14 let a potom umožním prostřednictvím opatření, které formálně mají netrestní povahu, pokud umožním omezit osobní svobodu nějakého subjektu tím, že tomu budu říkat eh, výchovná opatření, tak zde stejně vzniká problém záruk. Pokud jde o ten maximální věk 17-18 let, tak i zde je tendence definovat nezletilým někoho, kdo je mladší 18 let. Návrh směrnice říká, že záruky se uplatňují ve chvíli, kdy je tento subjekt vyšetřován. To je kritérium, odkud se začíná tedy stanovovat eh, operativnost směrnice. Jiné země ve svých národních legislativách si stanoví, že nezletilý spadá pod eh, jurisdikci pro nezletilé podle toho, v jakém věku spáchal ten čin. Pokud jde o zacházení s nezletilým subjektem, jehož věk nemůžeme zjistit, tak to je velmi závažný problém. V Itálii, já se zmíním o své zemi, ale může to být pouze orientační příklad, je možnost identifikovat také koaktivně věk nezletilého. Takže on musí poskytnout údaje a pokud nejsou spolehlivé, tak eh, samozřejmě probíhá odběr otisků prstů, které jsou kontrolovány v mezinárodní databázi, tak je možné také provést vyšetřování, nebo tedy šetření, které Eh, zkoumá osifikaci. Takže když není možné přesně určit eh, věk, tak se vždycky počítá s tím, že se jedná o nezletilého, pokud to není možné těmito prostředky dokázat. Jak je možno zacházet eh, s mladými dospělými? Myslím, že to zde také zaznělo. Ta kategorie mladých dospělých, to je také variabilní kategorie. Země mají různá pravidla. Některé mají takovou prodlouženou disciplínu, která se podobá té disciplíně pro nezletilé. Jiné země mají specifický režim pro mladé dospělé, ale já si myslím, že je důležité, aby zde byly posílené záruky pro tuto kategorii právě kvůli tomu, že tyto subjekty spáchaly trestný čin nebo začaly být vyšetřovány v trestním řízení v okamžiku, kdy byly ještě nezletilé. To tedy znamená, že ta odpověď trestních orgánů musí být eh, přizpůsobena tomu stavu zvláštní zranitelnosti ve chvíli, kdy byl tento trestný čin spáchán. Děkuji také paní profesorce Patené a panu doktorovi Pikalovi za další informace, které nám poskytli. Děkuji všem a Teď vracím slovo panu předsedovi Moraesovi, aby pokračoval dále v práci. Děkuji. Děkuji, Katerino. Takže nyní přistoupíme k další sekci. To je sekce 2 o právní pomoci. To bude předseda Denis de Jong, tu je náše zpravodaj. A zvu také Emiliu Alvarez Salcedo, a Zazu Namoradze, omlouvám se za svou výslovnost z Budapešské kanceláře, aby přišli za předsednický stůl. and uh, Dennis de Jong is going to take the Denis de Jong bude předsedat této sekci. Denisy, prosím. Děkuji. Jsem rád, že zde vidíme tolik lidí, které ještě, kteří ještě neusnuli, jsou pořád aktivní. A já se pokusím to trošičku urychlit, eh, protože si myslím, že jsme nabrali asi desetiminutové spoždění. Úkolem tohoto slyšení vyslechnout si důležité osoby, které mezi nás přišly, aby se s námi podělili o své poznatky. Já bych něco řekl až po jejich vystoupení možná, ale nebudu nějak dlouze zahajovat jejich vystoupení tím, že bych zde hovořil o své zprávě. Nejdříve dám tedy slovo panovi, panu Emiliovi Alvarezovi Salceda, který je ze španělského ministerstva spravedlnosti který bude řečníkem v této části našeho slyšení. Muchas gracias por... Děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali, že jste pozvali Španělsko, Ministerstvo spravedlnosti, které zde zastupuji. Já budu hovořit především o bezplatné právní pomoci, zmíním se o systému, který máme v naší zemi, ve Španělsku. A proto bych vám rád už na úvod řekl, že podle mého názoru a podle názoru španělského ministerstva spravedlnosti má Španělsko jeden z nejštědřejších a nejširších eh, systémů bezplatné právní pomoci, protože se týká nejen španělských a evropských občanů, nejen občanů jakékoliv jiné země, kteří žijí legálně ve Španělsku, ale všech občanů, kteří z jakéhokoliv důvodu se ve Španělsku nacházejí. Bezplatná pomoc ve Španělsku je jedním z pilířů právního státu a je to opatření, které umožňuje efektivně realizovat právo na přístup k právníkovi i u těch nejslabších, sociálně nejslabších. Práva občanů, kterým udělí články 24 a 25 ústavy, jsou jasným důkazem sociální koncepce demokratického právního státu, tak jak ho ustavila naše základní norma. V souladu s těmito ústavními ustanoveními a s cílem zajistit každému přístup k právní pomoci článek 119 ústavy upozorňuje, že bezpečnost bude bezplat, že tedy Justice bude bezplatná, pokud takto stanoví zákon. Naše základní norma tím vytváří ústavní rámec, kde se upravuje právo na právní pomoc. Stát musí zajistit prostředky k tomu, aby toto právo bylo skutečně reálné a efektivní v okamžiku, kdy eh, obvinění nebudou mít k dispozici prostředky a tím splňujeme všechny normy Evropské unie a OSN. Chci říci, chci říci, že mezi zadrženými existují třeba ženy, které jsou obětí eh, domácího násilí, imigranti, a další, kteří musí být předmětem zvláštního zacházení a také specializace ze strany právníků, kteří jim poskytují asistenci. Náš model je složitý model, vzhledem k tomu, že španělský stát je také složitým státem. Máme státní administrativu a máme potom administrativu autonomních oblastí. A bezplatná justice je poskytována státem v pěti autonomních oblastech, kde zatím ještě nebyly přeneseny tyto pravomoci a ve dvanácti autonomních oblastech si sami tyto oblasti spravují justici. Zákon platí pro všechny, ovšem uspořádání ne, takže financování vypadá jinak, protože Jednotlivé autonomní oblasti, které převzaly zodpovědnost v oblasti justice, mají různé úpravy. Někdy tedy právníci, kteří poskytují stejnou službu, mohou mít různé příjmy. Podle toho, v jaké autonomní oblasti pracují, taková je realita. Chci vám říci, že ta právní pomoc ve Španělsku není levná. Já jsem sem přinesl určité údaje. Ve Španělsku v posledním roce náklady na bezplatnou právní pomoc dosáhly 223 milionů a půl eur byla poskytnuta milionu 774 tisícům lidem. A v případě této směrnice, která se týká především trestního práva, právní pomoc zadrženým stála 44 788 tisíc eur. A poskytli jsme 664 tisícům lidí tuto právní pomoc v oblasti trestní. Rád bych se nyní zmínil o tom, jaká je struktura systému ve Španělsku. Systémová struktura ve Španělsku se je založena na čtyřech hlavních pilířích. Střídání služeb, které poskytuje 39 tisíce dobrovolníků. A Jedná se o právníky, kteří poskytují pomoc těm lidem, kteří požádají o uplatňování tohoto práva. Pak je zde další pilíř, to je násilí na ženách. Tam to vypadá tak, že všude v každé autonomní oblasti je alespoň jeden odborník, který je specializován na toto téma. A pak zde máme další podmínku, že máme 365 dní v roce a 24 hodin denně. Vždycky máme alespoň jednoho právníka, který je ve službě. Bude to záležet vždycky na tom, kolik eh, lidí je v té dané oblasti. V každém případě se jedná o tisícovky o tisícovky právníků, kteří poskytují nebo zajišťují tuto službu každý den a musíme je nějakým způsobem financovat. Pak zde máme provozní výdaje, systém bezplatné právní pomoci, ten neposkytuje přímo stát, ale kolegia právníků, právní združení, kteří jsou pleceni subvencemi, dotacemi, to probíhá čtvrtletně, jak v administrativě centrální, tak v administrativně autonomních oblastí, na základě těch výdajů, které mají a probíhají audity, aby se ověřilo, že skutečně ty výdaje, které prokazují, byly realizovány. Pokud jde o přesný obsah této směrnice, tak tady je jedna věc, která mi není moc jasná. Ve všech zemích Unie máme tak rozličné systémy bezplatné právní pomoci, tak jak tato směrnice chce sladit a sjednotit určité otázky. Já si myslím, že to může být obtížné. Například otázka evropského zatýkacího rozkazu. To má své náklady, ale nejen ekonomické. Máme zde také administrativní náklady, náklady na řízení, náklady, na které musíte myslet vy poslanci i odborníci, kteří na této směrnici pracujete jaké mohou být skutečné přínosy toho, že tento evropský rozkaz, který já v podstatě neznám, nevím, kdo ho vydává, kdo ho přijímá, jakým způsobem to bude zaučtováno, zpravováno a financováno, protože je jasné, že pokud Španělsko dostane takovýto evropský rozkaz, tak ho bude muset řešit, bude to řešit právník a bude to financováno ze státní pokladny, takže z peněz daňových poplatníků. Je nutné, aby eh, státy, které vydávají tyto rozkazy, prostřednictvím mechanismu, který bude považován za nejvhodnější, stanovili systém, aby se to financovalo, aby se kompenzovaly ty výdaje, které v tomto případě budeme mít ve Španělsku. V tomto případě je to Španělsko, může to být jakákoliv jiná země, například Portugalsko. Pokud Portugalsko eh, vydá takovýto rozkaz a pošle ho do Francie, kdo za to bude platit? Francie nebo Španělsko? Nebo tedy eh, Portugalsko. To by se mělo jednoznačně stanovit. A pak je zde jedna další otázka, která je velmi důležitá, a to jsou osoby, které jsou zbaveny svobody a to je věc, která se řeší i na španělském ministerstvu spravedlnosti. Jak tyto osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, jakým způsobem je jim poskytována právní pomoc? Prostě se nemohou vydat za právníkem, musí přijít právník za nimi. My ve Španělsku velmi důsledně pracujeme na systémech právní orientace ve vězeňských zařízeních. Myslíme si, že je velmi důležité, aby tato bezplatná právní pomoc fungovala i ve věznicích a to má samozřejmě zase své náklady. Je nutné, aby každé vězeňské zařízení podepsalo dohodu s kolegy advokátů, aby právníci mohli poskytovat právní pomoc jejich zadrženým. A pak je zde otázka cizinců. Otázka cizinců ve Španělsku, Španělsko je hraniční zemí, je velmi důležitá a myslím, že souvisí také s tím předcházejícím bodem, o kterém se zde hovořilo. To znamená, že často se jedná o nezletilé, o nezletilé cizince, kterým je třeba poskytnout pomoc. Taková opatření, jako je vyhoštění, azyl a tak dále. To všechno je sice pěkné, ale samozřejmě nám zde okamžitě při překročení španělské hranice vznikne právo na právní pomoc. Jakákoliv osoba je zadržena na španělské hranici, tak má okamžitě právo na bezplatnou pomoc, ať je nezletilá nebo ne. A pokud je navíc nezletilá, tak má právo také na pomoc sociálních služeb. Já jsem se chtěl v každém případě zmínit o těchto otázkách, nechtěl jsem zacházet eh, příliš do detailu, ale rád bych na závěr řekl jeden velmi důležitý bod. Bezplatná právní pomoc má velké náklady. Je to velmi drahé a ve Španělsku se velmi snažíme naplánovat rozpočet tak, abychom ho mohli poskytnout skutečně všem občanům. Měli jsme roky, kdy jsme měli udržitelný růst. Ty jsme dosahovali až 8%. A tabulky, podle kterých se odměňují právníci, se už nezměnily od roku 2003. A někdy ta práce právníků je skutečně hrdinská, protože dostávají málo peněz a poskytují službu, která pomáhá stovkám tisícům lidí, kteří by bez této bezplatné pomoci neměli vůbec na právníka nárok. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím, že to byl velmi zajímavý uh, příspěvek do jistě zajímavé debaty. Nyní tady máme druhého řečníka, Zazana Moradze, což je ředitel Budapešské kanceláře společnosti Open Society respektive iniciativa pro soudnictví Open Society a rovněž vás prosím o dodržení desetiminutového limitu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za to, že mám možnost zde dnes odpoledne vystoupit. Jsem velmi rád, že zde mohu eh, vystoupit ve chvíli, kdy se projednávají tři důležité směrnice. Evropská unie se během posledních několika let snažila vylepšit práva eh, těchto osob ve všech členských státech a přinesla tři zásadní směrnice. Nejprve několik poznámek eh, k tomu, jak se zapojují organizace občanské společnosti společně s ostatními organizacemi, tak naše společnost Open Society Justice Initiative posledních 15 let se věnovala problematice právní pomoci. Máme celou řadu programů, které se snaží zajistit přístup k právní pomoci, spolupracujeme s vládou, provádíme komparativní výzkumy v členských státech a snažíme se také přispět k vybudování sítě v oblasti těchto práv, kde by byly zapojeny členské státy. Také se snažíme, aby byly tedy vytvořeny v této oblasti silné směrnice EU. V květnu tohoto roku společně EU Justicia Network jsme eh, se sešli s experty z 28 českých států, byli tam různí advokáti, různí odborníci ze všech členských zemí a společně jsme se snažili zanalizovat směrnice o poskytování právní pomoci. Na základě této schůzky jsme sformulovali tři připomínky. Za prvé, organizace konstatovali, že tato směrnice je velice významná a důležitá. E, příspěvek poslanců Evropského parlamentu k této věci byl naprosto zásadní a také tak bude i do budoucna. Za druhé, směrnice o právu na právní pomoc úzce souvisí s právem na poskytování obhájce. Bez tohoto propojení by to nebylo Eh, nemělo smysl, protože jinak tady poskytnutí obhájce nebude odpovídat poskytnutí právní pomoci. Od roku 2003, kdy Evropská komise pra- začala pracovat na této problematice, se věnovala těmto právům a bylo jasně řečeno, že tyto otázky by měly být ošetřeny jedním opatřením, takzvané opatření C. Bylo to dále v roce 2010, kdy Evropská komise dala dohromady skupinu expertů, kteří byli konzultováni konzultování k této věci. To znamená, jakým způsobem bychom měli přistoupit k této nejvíce kontroverzní věci. I já sám a další kolegové jsme se účastnili této schůzky. Následně bylo rozhodnuto, že tato směrnice bude rozdělena na dvě oddělené směrnice, takže tak vlastně došlo k tomu, že nyní tady máme C1 a C2, která se momentálně projednává. Za třetí, organizace vyjádřila eh, konsensus k fragmentovanému přístupu, pokud jde o závazná doporučení, která se věnují dalším eh, aspektům. Jsou zde určité obavy, že eh, bez příslušných záruk tyto směrnice budou jenom takovou si prázdnou slupkou. Přístup k prá- ke kvalitní právní pomoci je nezbytným předpokladem pro výkon práv těchto osob, ale přesto zároveň v řadě členských zemí toto chybí. V mnoha zemích jsou e, právní ustanovení nedostatečná a z právního pohledu neexistuje náležitý systém právní pomoci. Takže na základě těchto tří poznámek bych nyní chtěl formulovat několik detailnějších a konkrétnějších připomínek. Za prvé, tato směrnice, navrhovaná směrnice, předpokládá omezenější vlast působnosti než směrnice vymezující právo na obhájce. To už tady zmínil i jeden z předřečníků který hovořil o tom, že směrnice se vztahuje jenom na ty, kterým, eh, kteří čelí odnětí svobody. To znamená, že ostatní by neměli právo na právní pomoc bez ohledu na závažnost obvinění a byli by zde problémy, eh, pokud by měla být poskytována právní pomoc. Eh, také není jasné, v jaké chvíli by mělo skončit právo na poskytování právní pomoci. Eh, je možné, že někomu bude odepřen přístup k právní pomoci, ale zároveň ten člověk během několika hodin může být vystaven policejnímu vyšetřování. Čili myslíme si, že tady by je potřeba aby ta právní pomoc se vztahovala alespoň do té chvíle, než se sou obviněný dostane před soud, kde vyslechne obvinění. A v každém případě poskytování právní pomoci by mělo být trvat až do té doby, než obvinění dostane skutečného právníka. Ten fragmentovaný přístup eh, řeší tedy některé tyto záležitosti a také je důležitá kvalita poskytovaných služeb. E, celkově jde o to, aby tyto směrnice byly náležitě propojeny a to znamená, že ty směrnice by měly tedy odrážet stejné principy. Druhý důležitý princip je e, vymáhání nákladů. Předpokládá se tedy, jakým způsobem budou vymáhány náklady těch, kdo nemají nárok na právní pomoc. Ale musíme říci, že směrnice se nijak nevyjadřuje k těm kritériům způsobilosti. Pokud někdo bude vystaven případnému stresu z toho, že bude muset následně ještě platit za poskytování této pomoci, tak možná nebude vůbec rád, aby takovou pomoc dostal. Tudíž na schůzce bylo doporučeno, že vymáhání nákladů by nemělo být do směrnice zahrnuto. Třetí důležitá věc je zajištění nezávislosti a kvality. Stávající ustanovení eh, o kvalitě jsou pouze formou nezávazných doporučení. Je tedy potřeba, ale aby zde byla zajištěna nezávislost eh, zúčastněných na tom, jaký bude výsledek celého případu. Policie systematicky eh, jmenuje takové právníky, kteří jsou vhodnější pro jejich proces. Faktory, které zajišťují kvalitu služby, byly také zmíněny. Například byla zmíněna studie o kvalitě právních služeb v Evropě, na které jsem se podílel i já. A tam jsme zjistili, že většina Většina zemí v Evropě nemá mechanismy pro zajištění a ověřování kvality poskytovaných služeb právníky. My tedy na jedné straně mm, jsme rádi, že, nebo respektive chápeme, že ty mechanismy mezi jednotlivými členskými státy se budou lišit, ale přesto by se to ve směrnici mělo nějak objevit. Potom další věc, která se tady objevila, je, že eh, členské státy by měly provádět náležité testování tam, kde to je potřeba. Zejména, aby se z toho nestal nástroj na omezení poskytování. E, protože e, pokud je o testování dostupných prostředků, tak někdy je to tak níz, ta hranice tak nízká, že většina e, obviněných prostě na tu právní pomoc nedosáhne. Někdy tedy ty stropy jsou tak nízké, že je to příliš vymezující. E, zároveň ale také důležité, aby toto se promítlo z doporučení do směrnice. A konečně bych chtěl pohovořit o mechanismech poskytování právních služeb, které se věnují všem e, těm poskytovaným službám. V některých zemích máte adekvátní mechanismy, co to je náležitá právní pomoc, ale velmi často můžeme dostávat fragmentované služby, není tam prakticky žádný dohled, žádný dozor a mnoha zemích se neschromažďují ani i úplně základní data, pokud jde o právní pomoc a její dopady. Ovšem, ani směrnice, ani doporučení tady ne, nezmiňuje žádné požadavky této věci. Jeden z důležitých aspektů pro národní politické činitele je, zda veřejné služby jsou poskytovány co nejefektivnějším způsobem. Já jsem v letech 2002 až 2004 prováděl poradenství litevské vládě, která se snažila vynakládat velké částky na právní pomoc, ale zároveň to vypadalo, že systém funguje nedostatečně a není tam žádná povinnost nést odpovědnost a nebyla tam ani transparentnost. Bylo to právě proto, že nikdo odpovědnost nenesl. Litevská vláda následně e, vytvořila veřejnou instituci, která měla odpovědnost za poskytování právní pomoci. Například v Nizozemí je specificky, mm, speciální nezávislá rada, která má na starosti tuto věc. Čili ano, je pravda, že to by mělo být ponecháno v gestci jednotlivých členských států, ale zároveň by směrnice měla nějak vymezit, že je potřeba nastavit mechanismy pro zajištění nezávislosti. A již se blížím ke konci. Eh, a chtěl bych říci, že jsme eh, zde plně k dispozici, rádi poskytujeme doplňující informace a doplňující konzultace. Vypracovali jsme tady velmi stručný dokument, je to jedna stránka, tedy respektive obou straně, kde eh, hovoříme o aspektech právní pomoci z různých členských států, tak abychom uvedli konkrétní příklady toho, jak to kde vypadá a jaká je praxe. Úzce spolupracujeme s Evropským parlamentem během zdlouhavých jednání o této směrnici a díky vašemu úsilí bylo možné zajistit přijetí této směrnice. Bez vaší pomoci by tato problematika právní pomoci nemohla být řešena. Náklady na to, že nebude zajištěna efektivní právní pomoc, jsou příliš vysoké. Nejenom to povede k tomu, že bude ohroženo právno proces, ale bude ohrožen systém jako takový. Děkuji mnohokrát. A chci se zeptat, respektive chci požádat Kloda, který je panem, který je předsedou toho jednání jako takového, zda by nám mohla dát k dispozici více čas, času, tedy místo do 16.50 až do 17 pro náš blok, protože jinak nebudeme mít žádnou možnost pro otázky a odpovědi. Já bych chtěl říct několik takových možná obecných poznámek nejprve. Takže za prvé, a o tom hovořil i pan Alvarez, my eh, se nacházíme na eh, určitém momentu té cestovní mapy směrem k procesním zárukám, protože měli jsme to velké potěšení přijmout v předchozím období zprávu o evropském zatýkacím rozkazu a musím říct, že nic se s tou zprávou nedělalo. Ani ze strany komise, ani ze strany rady, čili my nejsme příliš spokojeni. Ale pokud to je něco, co jste skutečně chtěli, tak by bylo dobré, abyste se toho drželi a drželi se také té problematiky právní pomoci. Takže to je jedna věc, co jsem chtěla říct. Za druhé, eh, budu se držet čistě přístupu založeného na lidských právech. Já vím, že jsou tady eh, určité náklady, ale myslím si, že jsme nyní na začátku něčeho, co by představovalo záruky pro všechny, kdo eh, se v členských státech stanou předmětem stíhání či soudního procesu. To tedy znamená, že bychom v našem přístupu neměli být příliš restriktivní, neměli, bych příliš, neměli bychom příliš omezovat oblast působnosti. Ten záměr komise je však poněkud omezující. Omezuje se to skutečně jenom na ty případy, kde eh, hrozí odnětí svobody a potom bychom tady ale měli určité právní vákuum, pokud ta právní pomoc by nepokrývala tu celkovou oblast působnosti. Je to opravdu velmi důležité opatření. A jestliže chceme budovat eh, vzájemnou důvěru, musíme eh, jít všemi směry. Jenomže rada momentálně to bere přesně naopak. Pokud nedosáhneme pokroku v záležitosti eh, právní pomoci, bude velmi obtížné nějak pokročit ve směrnici o dětech. A bude to mít určitě dopady na naši práci a také na problematiku vzájemného uznávání. Zasněly tady také případy týkající se evropského vyšetřovacího rozkazu a zatýkacího rozkazu. To všechno spolu vzájemně souvisí. Jestliže budeme příliš restriktivní v otázce právní pomoci, nemůže tomu být jinak i v těch dalších oblastech. Čili asi můžeme čekat trošku útočnou zprávu za dva a půl týdne. Nicméně vždycky můžeme mít ještě ten dialog, to vyjednávání později, ale když tady pracujeme v tom fragmentovaném prostředí, jako tom hovořil pan profesor, tak tedy na jedné straně máme všechny tyto směrnice, což je procedurální cíl, ale na druhé straně potom k právní pomoci máme doporučení a směrnici, tak já si myslím, že z právního pohledu to je poněkud nešťastný systém zákonodárství. Byl bych tedy rád, kdyby se to doporučení nějak dalo zakomponovat do směrnice a uvidíme, zda nalezneme schodu v Evropském parlamentu a mm, samozřejmě jednání s radou jsou na samém začátku. Já nemohu předsedat této části jednání, aniž bych vyzval radu k tomu, aby si pospíšila, aby zaujala společný přístup do konce tohoto roku, protože my jsme připraveni. Děkuji a předávám slovo kolegům. Já děkuji a budu hovořit německy. Ještě darane. Ráda bych připomněla, že již po mnoho let, když se věnujeme spolupráci policejních a lustičních orgánů v EU, jí eh, přidáváme stále nová nová opatření a tak je to také dobře. Ale pomocí uzavření Lisabonské smlouvy jsme začali na druhé stránce, na druhé misevách hovořit jasněji o procesních právách, která k tomuto tématu rovněž patří, abychom měli jakousi rovnováhu sil mezi stranou státu a mezi obviněnými. A samozřejmě rovněž pořádku, že zde hovoříme také o finančních dopadech zákonů. I když jsem byla již poněkud, jak bych to řekla, iritována, když jsem viděla, jak často padlo slovo náklady v úvodním projevu pana Alvarese. A v jistý okamžik jsem přestala počítat, kolikrát to padlo. Zdá se mi tedy, že jde pouze o náklady, vše ostatní se stala odsouvá do pozadí a já chci poukázat na to, že v tom druhé, v té druhé oblasti, tedy eh, v oblasti trestního stíhání, zde se o nákladech, nákladech nahovoří, zde se peníze utrácí, zde náklady problém nejsou. To mě již poněkud irituje, když na druhou stranu my, která Evropská unie, která se vždy odvolává na základní práva a svobody, tak takovýto přístup se mi zdá poněkud zvláštní. Zároveň jste jasně ukázal, jak obtížné bude nalézt harmonizované či více harmonizované společné standardy právě proto, protože v členských státech je velice rozmanitá situace. A to je přeci přesně náš úkol, abychom zajistili co možná nejvíce harmonizované procesy a postupy, tak aby přeshraniční spolupráce fungovala ještě spolehlivěji, rychleji a bez překážek, aby fungovala jak pro pro stranu stresního stíhání, tak pro obdivněné. A dále jsem velice vděčná, že tady zde dojtlich padlo to, že právo na obhájce pro mnoho lidí vůbec ve skutečnosti nemá žádnou hodnotu, protože si ho nemohou dovolit. Proto je důležité, abychom tyto věci upravili a tam, kde potřebujeme ještě další objasnění zcela z praktického hlediska, můžeme z našeho pohledu podle mne pouze požadovat po členských státech, aby se sešli, a vypracovali své domácí úkoly. Tedy ještě jednou, když chceme policejní a justiční spolupráci v Evropě, a já myslím, že ji chceme všichni, tak musíme investovat i do té druhé misky. Vach, děkuji. Děkuji. Kolegyně z Frau Schiphol Děkuji, pane předsedo. Paní Sipil, vy jste mi vlastně přesně řekla to, co mě leží na srdci. Uh, ale nezávisle na tom chci říci, že jsem potěšena, že tady v parlamentu zastáváme stejnou linii. Zásada vzájemné důvěry. Když jsem se stala nově členkou parlamentu, tak jsem si říkala, není možné, že v rámci policejní spolupráce pouze důvěřujeme té další zemi, že bude postupovat s občany a zacházet s nimi stejně jako my, či naopak, že my s občany z jiných zemích budeme zacházet stejně jako ta či ona jiná země. Myslím si, že důvěra by měla být zásadním principem našich společností, ale sama důvěra nestačí a to ví každý a vá to tak Ví to také zástupce španělského ministerstva spravedlnosti. E, jako příklad uvádím pouze ty dlouhé doby vyšetřovací vazby. Dříve než u vás je vykonán evropský zatýkací rozkaz, tak lidé jsou u vás velice dlouho drženi ve vyšetřovacích vazbách. To není možné, to není přijatelné. A pak ten argument, že je to příliš drahé říkáte, že další ignorace spolupráce v trestních věcech není možná, protože je to příliš drahé. Tady s vámi zásadně nesouhlasím, protože si myslím, že dokud neupravíme řádným způsobem právní pomoc, tak nemůžeme přistoupit k plánování další integrace, protože jinak bychom eh, měli situaci, kdy to skutečně povede k obětem. A musíme měřit stav demokracie právě tím, jakým způsobem se zachází s podezřelými. A když nebudeme mít vhodnou úpravu právní pomoci v Evropě, tak nejsme dobrá demokracie. Děkuji. Myslím, že zde zaznívá více komentářů než otázek z naší strany, ale prosím, pane Alvaraze. Děkuji. Já myslím, že jsem to asi řekl velmi, velmi špatně, protože si myslíte, a že já jsem proti bezpe- bezplatné justici. To vůbec není pravda. Já jsem jenom chtěl říci, že v mé zemi to úsilí, které vynakládáme na to, aby ta bezplatná justice byla poskytována všem, že nás to stojí hodně peněz. To je prostě vše, co jsem chtěl říci. Byl bych rád, kdybychom v mé zemi měli mnohem více zdrojů pro bezplatnou právní pomoc. To bychom byli velmi rádi. Asi jsem to řekl velmi špatně. Já jsem chtěl říci, že v mé zemi nejen poskytujeme bezplatnou právní pomoc všem našim občanům a občanům Evropské unie. Prostě u nás každému poskytujeme bezplatnou právní pomoc, jakmile o to požádá. A ty Prahy pro přístup k této eh, bezplatné pomoci jsou poměrně nízké. V podstatě Dvě třetiny všech mých spoluobčanů mají právo na bezplatnou právní pomoc, protože v mé zemi je 6 milionů nezaměstnaných, 8 milionů důchodců, kteří mají velmi nízké penze. Normální rodiny o třech, čtyřech členech, pokud nejsou všichni nezaměstnaní, tak často mají jednoho živitele. A v mé zemi často tito lidé mají tedy právo na tuto bezplatnou právní pomoc a pokud nastane ta situace, tak toho využívají. A všichni lidé, kteří překročí naše hranice, nejen v Melie, ale všude jinde, všichni, kteří vstoupí na naše území, tak mají právo na právníka, který hájí jejich lidská práva. To jsem říkal a myslím, že v tom se všichni shodneme. Já vám jenom chci říci, že skvělá, bezplatná justice prostě stojí peníze. Asi jsem to řekl velmi špatně. Já jsem velkým zastáncem bezplatné justice a také jsem velkým zastáncem toho, aby se bezplatné justici věnovala spousta peněz a aby právníci, kteří poskytují bezplatnou právní pomoc, byli náležitě odměňováni, ne jako teď. Ti právníci, kteří pracují pod naším ministerstvem spravedlnosti, ti prostě dělají pořád ze stejné honoráře jako v roce 2004. Má země je na tom tak, jako je a přesto vynakládá velké úsilí na to, aby poskytnul tuto bezplatnou právní pomoc všem, kteří ji potřebují. A myslím si, a tak se to uvádí také v té zprávě, kterou jsem přinesl, kterou vypracovala observatoř bezplatné justice a oni sami a ministerstvo spravedlnosti, kterou zde, které zde zastupuji, svědčí o tom, že uživatelé bezplatné justice jsou velmi spokojeni. Mezi tím milionem 700 tisíci lidmi, kteří využili této veřejné služby, je 90% spokojenost. Děkuji za toto vyjasnění. Myslím si, že to znamená poměrně velkou změnu. Možná se to v různých jazycích různě přeložilo. Já jsem nerozuměl španělsky, ale teď to, myslím, bylo velmi jasné. Takže ještě pár slov na závěr. Já jsem si velmi rád vyslechl, pane De Jongu, vaše stanovisko k této věci. My jsme o tom hovořili už před několika měsíci, ale to, jak jste skutečně zahájil diskusi, říkal, že je opravdu důležité mít eh, směrnici, která bude mít eh, plnou působnost eh, a vstup výboru Libe je pro mě důležitý a já opravdu mám velkou naději, že ta cestovní mapa bude realizována tak, jak se s tím původně počítalo. A tento výbor je skutečně připraven zaujmout silné stanovisko a zajistit, aby lidé, jejich práva zapletnosti předcházejících směrnic nebyla úplně dodržována tak, aby tentokrát měli přístup ke skutečně efektivní právní pomoci. Děkuji. Já jen připomenu kolegům, že o víkendu dopíšu tu poslední část, a pak to musím ještě dát do toho správného formátu. Na konci příštího týdne by už to mělo být k dispozici všem, aby se na to mohli podívat. Takže myslím, že Teď nezbývá než poděkovat Klodu Morásovi za to, že nám umožnil tuto část slyšení. Děkuji. Děkuji Denisy a děkuji také oběma hostům za jejich příspěvky. Tato sekce byla opravdu velmi stimulující. A děkuji také všem poslancům, kteří tady ještě zůstali. Prosím, pokuste se tady zůstat na tu poslední část. Já vím, že to je dlouhé jednání, ale tyto tři záležitosti jsou opravdu průlomové, pokud jde o procesní záležitosti. A je důležité věnovat tomu pozornost, i když vím, že dnes odpoledne je to obtížné. Ale skutečně jsem vděčný těm poslancům, kteří tady zůstali a vyjádřili svůj zájem. Naší poslední zpravodajkou je Natalie Griesbeck. Doprovodí ji Boštěn Župančič, který je soudcem v Evropském soudu pro lidská práva a Holger Matt, který je předsedou Evropské asociace pro trestní právo. Takže prosím. Než se sem Natali přesune, tak ještě dvě věci. Ta praktická věc, tu bych uvedl na úvod. Všiml jsem si, že Vidím, že se všichni oblékáte. Je vám zima, protože mě je opravdu velká zima. Prostě mám pocit, že je tady nízká teplota. Takže musím si to probrat eh, s technickými pracovníky, protože mě je zima, vám je taky zima, takže to není jen moje představa. Tak já požádám o to, aby se s tou teplotou něco udělalo. Timothy, vám je taky zima. Nejste dokonalí, je vám taky zima. Takže shodneme se na tom, že je tady moc zima. Můžete mi prosím pomoci? Ano. Je tady příliš velká zima. Takže zvedneme teplotu. Pokud jde o právní pomoc, tak tam byly eh, řešeny ty nejdůležitější otázky v rámci členských států, ale jde také o spolupráci mezi členskými státy. Tam je opravdu velký zájem eh, o tyto záležitosti, který je plně oprávněný. A nyní se dostáváme tedy k té poslední části a já předám předsednictví Natali Griesbeck, eh, která bude hovořit o presumci neviny. Natali, prosím, převezměte předsednictví. Merci beaucoup. Děkuji. Vážený pane předsedo, dobrý den, vítám všechny, děkuji především všem těm, kteří zde zůstali. Je to už třetí část a potom bude následovat ještě taková globální schrnující část. Já budu velmi stručná v této prezentaci, abychom mohli okamžitě přistoupit k jádru věci, i když na úvod tato právní spolupráce v trestních záležitostech, která nám všem velmi leží na srdci a která vyvolává určité debaty, určité spory, nám stanoví cestovní mapu, která se týká procesních práv a obviněných v Evropě a já doufám, že nás bude dost kteří budeme chtít dopracovat evropský právní arsenál a ne nějakou mozaiku, která bude zcela různorodá mezi národními právy jednotlivých členských států, že to uděláme v zájmu těch stíhaných, obviněných, podezřelých osob v rámci trestních řízení. Jsou to tedy tři klíčové texty, kterými se zabýváme, abychom zajistili to, co předseda připomněl v úvodu. To znamená spravedlivý proces držení práva na obhajobu, a to na celoevropské úrovni, s minimálními normami, které budou platit pro všechny, ale aby to byly standardy, které budou harmonizovány spíše směrem nahoru, než aby to byl nějaký základní systém. Hodně už jsme hovořili o prezumci neviny, o právu na účast na svém procesu a měli by nám to teď ilustrovat naši řečníci a je poprosím, aby dodrželi řečnickou dobu. Já sama se o to snažím, je mi líto, že vám to musím připomenout, ale bylo by hodné, abychom na závěr této třetí sekce měli také čas na otázky a odpovědi. Máme zde tedy dva důležité odborníky, nejdříve tedy pana Zupančiče. Doufám, že jsem to vaše jméno vyslovila náležitě, který nám v deseti minutách představí svou zkušenost a svou analýzu. z pozice soudce u Evropského soudního dvora pro lidská práva. Takže máte slovo na 10 minut. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit eh, anglicky. Innocence. Prezumpce neviny. Prezumce neviny představuje, abych tak řekl, hlavní pilíř eh, trestního řízení, protože to důkazní břemeno leží na eh, těm, kdo stíhají. A potom je tady takse, také takzvaný princip, princip dublo pro reo, kdy jestliže má soud nějaké pochybnosti, tak by měl rozhodnout pro obžalovaného. To je stará, stará záležitost, jde to až do římského práva. V římském právu existovaly tři prezumce, prezumcio juris, dále Druhá prezumce, ta se nevztahuje na trestní právo, alespoň pokud já vím, prezumcio juris ede jure, což je neod, neodňatelná prezumce a konečně fikce, která je velmi populární v rámci práva, ale nyní již ji nemáme. Dobrý příklad prezumcio juris a de jure nalezneme třeba ve francouzském občanském právu, kdy eh, jde o to, že dítě, které se narodilo do devíti měsíců i po ukončení manželství, je automaticky přišknuto manželovi dotyčné ženy. Tady na konci této stránky vidíte výraz non-liquid. Co to je? Non-liquid, tedy to bylo něco typické pro římské právo, kdy soudci museli pracovat s prezumcemi, pokud nebylo k dispozici dostatek informací o tom, kterém případě. Neboť soudce musí vždy učinit rozhodnutí a jestliže soudce nemá k dispozici dostatek informací, dostatek nástrojů, tak musí rozhodnout i tak a tudíž rozhoduje na základě prezumpcí. Problém ovšem spočívá v tom, že právo obecně a stejně tak trestní právo eh, pracuje s takzvanými historickými událostmi, které není možné experimentálně zopakovat. Tudíž stoprocentní důkaz v rámci práva není možný. Vždy je zde určitý prostor pro odůvodněnou či neodůvodněnou pochybnost. Stejně tak například v rámci vědy dochází k událostem, které je možné ověřit pomocí experimentů, ale v právu tomu tak není. Tudíž tam, kde nejsou k dispozici dostatečné důkazy, tak již od římského práva právo pracuje s konceptem prezumpce. Jak jsem již řekl, eh, a vidíte to zde na obrazovce, tak cíl prezumpce, procedurální funkce prezumpce je rozptýlit eh, důkazní břemeno a také riziko o nepřesvědčení, což je riziko obyčejového práva. Tedy co bude dělat soudce v případě, že má pochybnosti. Jinými slovy řečeno, jestliže eh, strana v procesu není schopna nést eh, předem stanovené důkazní břemeno, tak převáží prezumce. Bude se vycházet z prezumce. Jak jsem ale řekla, máme tady eh, dvě prezumce. Prezumce, kterou lze odmítnout a kterou nelze odmítnout. Podobně jako v římském právu, máme tady jednak důležitou prezumci neviny eh, obviněného. Podle článku 6 druhého odstavce Evropské umluvy o lidských právech, a ten text tady vidíte na obrazovce, každý obviněný z trestného činu bude považován za nevinného až do té chvíle, než bude uznán vinným podle práva, než bude prokázána jeho vina podle práva. Já za malou chvíli eh, vám to tady lépe objasním. A je to něco, z čeho by se neměla stávat výjimka potvrzující pravidlo. Eh, čistě podle jazyka Evropské umluvy o lidských právech, tak prezumce neviny se aktivuje až ve chvíli, kdy je osoba obviněná z konkrétního trestného činu. To je otázka definice. Co ale znamená obvinění z trestného činu? v tomto kontextu. Obecně můžeme ovšem říci, že osoba je e, považována za nevinnou z hlediska důkazního břemene před soudem, ale měla by být tady prezumce neviny i ve vztahu k policii. Zde máme obecný eh, komentář číslo 32 k článku 14 Mezinárodní umluva o občanských politických právech zveřejněné 23. srpna 2007, kdy Výbor politická práva OSN řekl s ohledem na prezumci neviny. Eh, podle článku 14 odstavce 2 každý obviněný z trestného činu by měl mít právo na to být považován za nevinného až do té chvíle, pokud není shledán vinným podle práva. Prezumce neviny je naprosto zásadní pro ochranu lidských práv a tím se na eh, stíhající orgány uvaluje břemeno prokázat obvinění. A je samozřejmě nutné prokázat vinu nad jakoukoliv přijatelnou pochybnost. Eh, tady tato celá záležitost, ta filozofie té prezumce vychází z něčeho, čemu říkáme Blackstoneský poměr, O co tady jde? William Blackstone eh, vypracoval se komentáře k anglickému právu. V zásadě jde o to, že je lepší, aby nám uniklo deset vinných osob, než aby trpěl jeden nevinný. To znamená, že se klade důraz na to nalézt každého nevinného. Moderní verze vychází z toho, co řekl Dennis rok 2007 a tady se říká, že eh, výs následné chybné, špatné obvinění je považováno za mnohem horší než špatné zproštění viny. Čili je to taková filozofie, která jde až k osvícení. A také tady je důležitý koncept Čezare Bekária a jeho slavné traktáty o trestu a respektive o zločinu a trestu, o zločinech a trestech. aby tedy trestní řízení nebylo inkviziční povahy. V rámci trestního práva v dnešní době eh, se to považuje, tedy trestní právo se považuje za rozpor, za spor mezi státem a jednotlivcem. Stát nese důkazní břemeno. A jestliže neprokáže vinu nad jakoukoliv eh, přijatelnou pochybnost, tak je osoba sproštěna. Přibližným ekvivalent ve francouzském právu bychom nalezli v článku 353 eh, trestní soudní řád, kde je ten francouzský koncept antim conviction. Dále, indubio pro reo. O tom jsem již hovořil předtím. To je princip, kdy tady máme riziko, o nepřesvědčení. Je tady tady e, určitá ta hranice, určitý ten práh, kdy pokud to není náležitě prokázána vina, musí být obviněný propuštěn. Rovněž bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc, která není um, obvykle tak známá, a to sice, že e, cílem definice trestných činů je definovat všechny aspekty trestné činnosti, neboli jinými slovy řečeno, popis žhářství, znásilnění nebo vraždy či jakéhokoliv trestného činu cílem není, abychom informovali veřejnost o tom, co je zakázáno, ale hlavním cílem zde je definovat, jaké jsou ty základní prvky takzvaného korpus delikty, tedy co je potřeba prokázat, aby byla osoba shledána vinou. Salabiaku. Případ Salabiaku versus Francie, eh, předchozí Evropský soudní dvůr, 19, rok 1988. Eh, zde také, to byl velmi zajímavý případ a s ohledem na to, že ta výjimka, která zde byla udělena, tak nový soud tuto výjimku neuznává. Evropský soud pro lidská práva eh, tady na tuto osobu uvalil tak prakticky eh, kompletní prezumci viny, protože zde byla prezumce, že se tady jednalo o pašování drog. Ovšem toto je úplně výjimečná situace. Eh, oproti tomu převrácení důkazního břemene. To je něco, co je naprosto mm, výjimečné a málo kdy přijatelné. V nedávné době ovšem máme případ Abufada a Abufada versus Francie, kdy eh, tady máme francouzský trestní zákonník článek 321 až 6 a tady se říká francouzsky de pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien entendu détenu uh, leads to the presumption that the person Zde tedy uh, je prezumce v tom smyslu, že osoba není obecně vinná, ale musí nést důkazní břemeno, pokud jde o prokázání původu svých věcí, svého majetku. V rámci anglického obyčejového práva ta výjimka, a teď už to vezmu opravdu velmi stručně, tak výjimka z důkazního břemene se může objevit v situacích, jako kdy například předložíte daňové přiznání, kdy eh, předmět eh, této věci je jasně v kompetenci v znalostí eh, dotyčné osoby, protože je to váš majetek, tudíž je na vás, abyste prokázali, že mm, původ tohoto majetku je zákonný. A pochopitelně také je tady právo obviněného na mlčení. Eh, to souvisí s prezumcí neviny. Protože pokud osoba mlčí během řízení, tak stále je na soudu, aby prokázal, že je osoba nevinná. Potom tady máme dva případy. E které jsou v této věci velmi relevantní. Gavgen versus Německo a Jaloch versus Německo. Kdybych měl k dispozici více času, šel bych eh, do hloubky, ale možná se k tomu ještě budeme moci vrátit později. Děkuji. Děkuji za tuto velmi hutnou prezentaci a za dodržení řečnické doby. Eh, vyvolal jste určitě celou řadu otázek, a eh, k němž se dostaneme po vystoupení pana Holgera Mata, který spojuje velmi dobrou znalost práva a filozofie. Takže to ještě takový prvek navíc a on je předsedou asociace Evropské asociace Združení právníků ve věcech trestních. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, Děkuji vám jako zpravodajce k tomuto tématu. Je pro mne ctí hovořit zde před vámi a děkuji mnohokrát za pozvání. Naše organizace vám poskytla své stanovisko, své nejnovější stanovisko k presumci neviny, měli byste ho mít k dispozici a najdete ho určitě i ve svých složkách, kde najdete také celou řadu odpovědí. Návrh směrnice o presumci neviny je vítán a komise správně a náležitě vysvětluje kontext návrhu v odstavci 6 na začátku. V případě neustálého porušování presumce neviny cílem agendy v oblasti procesních práv, nebo cíl nemůže být plně dosažen, protože nebude dodrženo právo na spravedlivý proces. A jsou zde i další implikace, na které se zde upozorňovalo. Návaznost na právo nevypovídat a vyšetřovací vazba, to vše je dokázáno i naší vlastní zkušeností, praxí a studiemi. Naše združení zjišťuje, že v členských státech dochází k podemílání právního státu, dochází také k omezování práv podezřelých a obviněných. V tomto kontextu tato směrnice o presumpci neviny je jedním ze základních kamenů a proto má také klíčový význam. Právní rámec, dámy a pánové, je smlouva o fungování Evropské unie. Článek 82, odstavec 2 žádá minimální standardy pro procesní práva ve věcech trestních, aby byl zachován princip vzájemného uznávání, který musí být založen na vzájemné důvěře evropských členských států a nezapomínejte na důvěře jejich občanů. Ochrana Evropskou umluvou o lidských právech a Štrasburským soudem je určitě dobrá, ale není dostatečně efektivní v každodenní praxi trestních záležitostí. Tato ochrana většinou přichází příliš pozdě, v určitém případě pro konkrétního člověka a v podstatě až na konci řízení je ten vstup příliš slabý. A je velmi těžké, aby takováto ochrana byla považována za skutečně vymahatelnou záruku. Evropský soudní dvůr rozhodl, že nejen evropské členské státy, ale všechny členské státy by měly zajistit právo na právníka, které souvisí také s právem nevypovídat a sám sebe neinkriminovat. Člověk musí být informován o svém obvinění a musí rozumět jazyku trestních řízení. Štokholmský program a jeho cestovní mapa společně se směrnicí, směrnicemi z roku 2010, 2011 a 2013 znamenaly důležité kroky před pro Evropskou unii. A já musím zdůraznit velký přístupek, příspěvek Evropského parlamentu k tomu, aby bylo dosaženo dobrého kompromisu ohledně poslední směrnice o přístupu k právníkovi. Není perfektní, ale je dobrá a já musím znovu poděkovat bývalému zpravodaji k této záležitosti, nebo tedy zpravodajce Juaně Antonesku. Tato práva, dámy a pánové, a také vzájemné vztahy mezi těmito právy budou efektivní pouze v případě, pokud budou uplatňovány vzájem, ve vzájemné provázanosti, to znamená, že jinak budou iluzorní a teoretická. Závěrem v této chvíli je to, že skutečně potřebujeme směrnici o presumci neviny a z hlediska právní pomoci, ano, potřebujeme směrnici o právní pomoci. A ano, samozřejmě potřebujeme směrnici o právech dětí v trestních věcech. Nicméně skutečný právní a filozofický základ a eh, základních práv je důstojnost eh, člověka. Lidská důstojnost ta je neporušitelná. Listina základních práv Evropské unie, článek 1. A lidská důstojnost je absolutně zásadní pro otázky, které jsou uvedeny v současné směrnici. Procesní právo se dotýká samotného srdce interakce mezi státem a jednotlivcem. Trestní právo musí být založeno na etických principech. Je důležité dodržovat eh, lidskou důstojnost, protože pouze takto bude trestní právo legitimní. Důkazní břemeno musí nést eh, stát. Kromě toho, dámy a pánové, je zde důležité právo sám sobě nepřitížit eh, a tím pádem využít práva nevypovídat. To není jediný aspekt presumce neviny a práva na obhajobu či spravedlivý proces a toto právo nevypovídat to ovlivňuje jednotlivce také z hlediska jeho lidské důstojnosti a to přímým způsobem. Člověk musí mít na výběr, musí prostě mít možnost být člověkem bez jakýchkoliv dalších povinností a musí mít také volnost zůstat neutrální v rámci trestního řízení. Tento důležitý právní a politický aspekt chybí v obou návrzích komise i v argumentech pro provádění této směrnice. Od roku 2006, od zelené knihy komise, jsme dosáhli pokroku. V této zelené knize jsme četli, že právo nevypovídat není absolutní a že je možno jej určitým způsobem potlačit. To by mělo být z nové směrnice zcela vypuštěno a já mohu odkázat na práci komise, kterou v tomto smyslu plně podporuji. Nicméně vůbec se zde nehovoří o pozici svědků a o jejich právech v rámci trestních řízení. Je velmi důležité, aby to tam bylo zahrnuto. Já se k tomu ještě vrátím za chvíli, za pár minut. V radě probíhá velmi znepokojivý politický proces a já k těmto myšlenkám se nechci vyjadřovat. Můžeme si je přečíst později, až bude ten všeobecný postoj zveřejněn. Myslím, že by to mělo být v prosinci. Lidská důstojnost, dámy a pánové, musí být eh, ústředním principem v této souvislosti a to je jeden z našich nejsilnějších argumentů. Tím, že bychom narušili právo nevypovídat, eh, protože bychom jednotlivce postavili do situace, kdy nemá žádnou jinou možnost, to je vlastně potlačení lidské důstojnosti. A my jsme rozhodně proti jakékoliv změně změní článku 6 odstavce 3 a článku 7 odstavce 3 návrhu směrnice ze strany komise. Jakékoliv využití důkazů, které budou získány porušením takovýchto práv, by mělo být zakázáno. Na rozdíl od jiných procesních práv, porušení práva na práva nevypovídat například nátlakem, to je zároveň také porušení základního principu lidské důstojnosti. Členské státy nebudou mít možnost použít takto získané důkazy. A v tomto smyslu bych odkázal znovu na návrh komise v článku 6 odstavce 4 máme doložku, stejně jako v článku 7 odstavci 4, pokud by využití tohoto důkazu nepoškodilo uh, spravedlnost celého procesu, tak bude prostě eh, vymazán, protože nerespektuje principy právního státu. A návrh rady pravděpodobně v tom všeobecném přístupu na to, aby se prostě vypustil celý ten odstavec čtyři. tak proti tomu se musíme ostře postavit. Znepokojivá tendence v mnoha členských státech je, že když člověk upletní své právo nevypovídáte, tak později bude penalizován. A to samozřejmě nemůže být v pořádku, to každý hned pochopí. My kritizujeme to, že směrnice nepokrývá právní osoby, právnické osoby A samozřejmě jsme si vyslechli také našeho kolegu pana Zupančiče ohledně důkazního břemene a máme k tomu velmi jasné stanovisko. V zásadě naše asociace je proti jakémukoliv převrácení důkazního břemene ve věcech trestních a důvodem je, že celá legitimita trestního zákona a trestního procedurálního pra- procesního práva by se tím ohrozila a vedlo by to k porušování celého právního systému. A konečně se chci znovu zmínit o tom, že musíme do této směrnice zahrnout práva svědků, protože existuje celá řada situací, kdy lidé, jednotlivci jsou v pozici svědka v trestním řízení a musí mít právo nevypovídat a musí mít právo nepoškodit sami sebe v takovýchto situacích. A slovo závěrem. Má prozba a prozba mé asociace na evropské politiky, aby neohrozili právní stát, protože to je právo, které se nedá žádným způsobem vyjednat. Děkuji, děkuji oběma, že jste dodrželi řečnický čas, než předám slovo svým kolegům v sále. Myslím, že se pan Albrecht přihlásil o slovo. Tak máme ještě 10 minut a než tedy přistoupíme k jeho otázce, tak ještě dvě takové drobné připomínky nebo takové drobné otázky. První se týká obou našich eh, řečníků a týká se to nepřijatelnosti důkazů. Já vím, že členské státy, a vy jste to právě připomněl, pane Mate, že členské státy nejsou tomu příliš nakloněny, ale tato směrnice, nemyslíte si, že by měla zavést pravidla, která by se týkala právě nepřijatelnosti důkazů, pokud jsou tyto důkazy získány na základě porušení základních práv. Takže to je otázka pro vás oba. Já také, když jsem pracovala na své zprávě se stínovými zpravodaji, tak jsem si tuto otázku kladla a potom ještě velmi stručně otázka na pana Zupančiče. Vy jste se zmínil o tom slavném rozsudku Salabiaku. Je to opravdu mimořádná výjimka. výjimka z presumce neviny a z principu důkazního břemene. Spočívá to tedy na obvinění. Co si myslíte o článku 5 návrhu směrnice, který počítá s obrácením důkazního břemene? Myslíte si, že po vaší analýze by to neohrozilo samotný princip presumce neviny? Není nutné znovu zpracovat tento aspekt, aby se zde třeba pohovořilo o možnosti rovnou toto ustanovení celé vypustit. Takže to jsou dvě takové otázky a než na ně tedy odpovíte, tak bych dala slovo Janu Albrechtovi. Merci beaucoup. Um, first of all, let me thank for... Děkuji. Nejprve mi dovolte poděkovat za velmi důležité vstupy a také za doporučení, které jste nám dali pro naši práci, pokud jde o presumci neviny k této směrnici. Myslím, že v první řadě je velmi dobré si přesně vyslechnout, že tady je o zabezpečení presumce neviny, že to je lidské právo, jedná se o absolutní ochranu kdy nikdo nemůže eh, být obviněn jenom tím, že mlčí. Jenom tím, že zůstane sticha, protože nechci eh, se nějak inkriminovat, nechci říct si něco špatného. To je velmi důležitá ochrana, která musí být absolutní. Já jsem si tady z toho vzal celou řadu závěrů, také, že v rámci jurisprudence Evropského soudu pro lidská práva tato věc je zcela jasná. Pokud jde o tu otázku, zda by mohla být eh, nižší míra důkazů nezbytná pro eh, prokázání případu Eh, orgány trestní, trestní řízení, v trestním řízení nebo u soudů, tak Štrasburský soud stanovil minimální soudy, a, promiňte, standardy, ale eh, to neznamená, že nebude výjimka, eh, když důkazní břemeno je na straně žalobce. Toto však neznamená, že aby byla vyvážena různá práva, tak by neměly být žádné výjimky z tohoto principu. Vzhledem k tomu, že hovoříme o směrnici Evropské unie, tak eh, náš cíl parlamentu byl vždy takový, abychom nejenom zajistili harmonizaci eh, těch štrasburských rozsudků, ale abychom zajistili celkově ochranu, co nejvyšší ochranu. Čili v této souvislosti bych se chtěl obrátit na to, zda jurisprudence Evropského soudu pro lidská práva je správně vykládána. A možná, zda byste mohl podrobněji vysvětlit, jaké kategorie a za jakých okolností, v jaké situaci by mohly být výjimky důkazního břemene nebo z odůvodněného dokazování. Děkuji Janovi a nyní dávám slovo Birgit Cipel. Prosím o maximální stručnost. Poté paní Luristin a tím uzavírám seznam přihlášených k otázkám. A následně si vyslechneme odpovědi našich řečníků. Takže Brigit. Madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když jsem se sama pokoušela naučit se francouzsky, tak mi řekl můj učitel, že neexistují žádná pravidla bez výjimek. A to platí také pro mnoho zákonů. Žádný zákon není tak perfektní, že vždy se stoprocentně hodí na každý jednotlivý případ a proto tady máme vždy určitý manevrovací prostor, prostor pro posouzení, pro soudce, ale uh, i když souhlasím s Janem Filipem Arbrechtem v tom, že nevím, zda je vhodné, abychom tady měli převrácení důkazního bremene zakotvené v evropském zákoně. Často jsme zde v parlamentu diskutovali o tom, že i nadále chceme zachovat různé tradice a přístupy v právní oblasti eh, v našich členských státech, respektive, že jsou velice, velice rozdílné. A pokud tady mám v takovémto zákonu takovou tu relativně všeobecně formulovanou výjimku, tak musím vycházet z toho, že v jednotlivých členských státech bude různým způsobem použita a interpretována a to nemůže být cílem takovéto směrnice. A proto já osobně, já nevím, zda oba dva byste se ke mně mohli připojit. Já osobně jsem toho mínění, že u všeho, co činíme, vždy zohledňujeme, že mohou existovat zvláštní situace, ale ještě jednou opakuji, já sama bych nebyla proto, abychom měli tu zvláštní situaci takto popsanou a zakotvenou v jednom jednotlivém specifickém zákoně. Děkuji paní Lauristin a ještě zde máme posledního řečníka. Prosím, paní Lauristin. Děkuji, paní předsedkyně. Můj dotaz půjde o něco dále. Já chápu, že ta směrnice se vztahuje čistě na právní řízení, ale eh, má otázka se týká činnosti z pohledu ochrany osobních údajů. A praxe, kterou vidíme ve všech zemích, eh, pokud jde o média. Velice často dochází k tomu, že média, že novináři se nedrží principu prezumpce neviny. V naší době, kdy eh, Nemůžeme říci něco jako, že to jsou jenom pomluvy, jenom drby a to se nepočítá. Tak v době, kdy máte komentáře na internetu, kdy média vytvářejí skutečná data, ta data tam zůstanou, tam jsou, jsou zachována a mohou se objevit v jakékoliv době. A lidé se nebudou ptát, je tady nějaký právní důkaz nebo není. Prostě z lidí se stanou viní velmi na samém začátku toho procesu. Někdy máte řízení, která trvají celé roky. Možná ta osoba, eh, která je předmětem toho řízení, je velmi rychle odsouzena tím veřejným výměním. Čili já se ptám, v této směrnici je tam vůbec někde nějaký náznak, nějaká část, která se týká eh, práce médií a práva být zapomenut? Děkuji. Děkuji mnohokrát a konečně poslední otázka pan Čečovský. Máte slovo jedna minuta. Paní předsedkyně, já bych rád mluvil polsky, protože je to věc, která vyžaduje vysvětlení. Mám dvě otázky na pana Mata. Polský názor a polská vláda sleduje ten návrh směrnice pozitivně, protože naše právo a naše legislativa předložila celou řadu doporučení. Právě naše právní tradice, která trvá už mnoho století, je velmi jednoznačná. V Polsku od 15. století platil princip, že není možné obvinit eh, nebo zavřít člověka bez eh, souhlasu soudu. Pouze za období komunismu jsme měli takovou výjimku. Nicméně od 15. století máme tuto tradici a díváme se na tyto návrhy tedy velmi pozitivně. Ale mám dvě otázky pro pana Mata. Za prvé, vy jste říkal, že existuje několik případů, kdy zásada presumce neviny není v členských státech uplatňována. Několik případů. Ta formulace několik nebo trochu, to nám nedává žádný velký základ pro právní kroky v oblasti Evropské unie. Takže eh, kde jsou ty nejsymboličtější případy, takové ty neobyčejné případy, v kterých členských státech se nedodržuje zásada presumce neviny, protože právě na základě toho rozhodneme, zda je nutná v Evropské unii zákonodárná akce. A potom další otázka se týká svědku. to si myslím, že je velmi citlivá otázka a Evropský parlament by měl mít podle mého názoru na zřeteli všechny hodnoty, které musí poskytnout dobrý systém spravedlnosti. Nemyslíte si, že pokud svědkovi dáme stejný statut jako obviněnému, takže tím zablokujeme určitá trestní řízení, především proti organizovanému zločinu? To je velmi vážná otázka. Pokud dáme svědkovi stejný statut jako obviněnému, tak v některých případech to zcela zablokuje možnost efektivního průběhu trestních řízení. A já se nedivím členským státům, že v této věci vyjadřují určité výhrady. Děkuji. Nevím, jak chcete si tyto otázky rozdělit? Já navrhuji, abyste na ně odpověděli každý svým způsobem. Měli jsme tady těch čtyři nebo pět otázek, pokud k tomu přidáme i ty dvě moje. Takže prosím, buďte poměrně struční k těm principům, k Polsku a k nepřijatelnosti důkazů. Takže kdo začne? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I'm sorry. I have mentioned two German cases. Ano, paní předsedkyně, já jsem zmínil ještě ty dva německé případy, Gevi a Jalo, Německu, tedy Gavgen a Jalo, kdy došlo k porušení ne důkazního břemene, ale byl tam velký tlak na obviněné, na obžalovaného, aby poskytl svědectví a čili aby se vzdal svého práva mlčet. V obou případech k tomu došlo eh, prostřednictvím tlaku, který byl na obžalované vyvíjen z, z, vysokého, z vysokých míst. Čili ta otázka, nepřípustnosti ehm, důkazů, tak to je ehm, záležitost následující. Zejména když si vezmete to obyčejové právo, anglické právo, tam je něco, co hovoří o vyloučení ehm, důkazů, která byla získána tím, že byla jednak buď to porušená lidská důstojnost, anebo prostě takzvané uh, plody z otráveného stromu. Tedy veškeré důkazy, která, které jsou získány tím, že došlo k nějakému to porušení lidských práv. Čili v fungujícím soudním systému by to mělo být tak, že je tady tady toto pravidlo, kdy Evrop... a to je něco, co Evropský eh, dvůr pro lidská práva řešil právě v případě Gafgen versus Německo. Zde byly jasně vyloučeny ty důkazy, které byly takto získány. Byl tomu také, se to vztahovalo na to článek 16, umluvy OSN o mučení a podobně. Čili takováto porušení není procedurálně sankcionováno, jak zmínila paní předsedkyně, za předpokladu, že tady nedojde k tomuto zúžení a potom by to nemělo náležité dopady. Čili můžete to mít v ústavě, můžete to mít v zákonníku, můžete to mít všude deklarováno a přesto by to nemělo ten účinek. A potom ještě druhá věc, už se dostávám ke konci, eh, média. K tomu, co dělají média. Tak média eh, nerespektují prezumci neviny. Ale já už jsem to zmínil předtím a teď to jenom najdu, vteřinku. To je ten mm, obecný komentář k článku 14, kde se říká, že média by se měla vyhnout takovým zprávám, která narušují prezumci neviny. Tady máme ale jazykový problém. Francouzská no, média hovoří o prezume coupable. Prezum, ovšem to neznamená prezumce viny. To znamená ne osoba, u níž je prezumce viny, ale osoba, u níž je jakoby předpokládaná vina. Čili tady je určitý střed mezi těmito jazyky, francouzština, angličtina, a musíme k tomu přistupovat velice obezřetně. Ovšem v současné době, v době internetu se velmi často zachovává neutralita médií v takovéto věci. Když prostě vidíte, že oni ukážou, jak někdo v poutech je odvážen na policii, tak už prezumce neviny je takřka nemožná. Na druhé straně Evropský soud pro lidská práva má takovou jurisprudenci, která se týká prohlášení ze strany státních úředníků, kdy by měla být zachována prezumce neviny podezřelého či obviněného. Děkuji. Já souhlasím. Souhlasím, nebudu tedy opakovat to, co zde zaznělo, ty stejné argumenty. Pokud jde eh, o tu otázku, proč je nezbytné mít eh, takovouto směrnici v oblasti prezumpce neviny, tak bych tady chtěl ještě odkázat na to, co zmiňoval předchozí zpravodaj, březen letošního roku, kdy ona hovořila o právním rámci článek 82, odstavec 2 smlouvy a ona hovořila o článku 52, odstavec 3 Eh, listina základních práv Evropské unie. Mělo by tady být jasné politické stanovisko ze strany parlamentu, dle mého názoru, a to sice směrnice by měla poskytnout odlišnou, vyšší ochranu než Evropská umluva o lidských právech a její jurisprudence. To je právní záměr článku 82 odstavce 2 aby došlo ke zlepšení vzájemné důvěry, která je nezbytná proto, aby byl zachován princip vzájemného uznávání, aby byla zachována důvěra evropských občanů. Důvěra v tu jurisprudenci ostatních členských států. Pokud jde o svědky, tak to je prostě ta cena, kterou musíte zaplatit Jestliže chcete ochránit lidskou důstojnost, jestliže je bráněna v článku 1 základní listiny EU a ta důstojnost je neporušitelná, tak v takovém případě za to musíte zaplatit cenu. A to sice i tu, že musíte chránit právo osoby mlčet. Neboť to vyplývá z této listiny a odpovídá to celému právnímu řádu. A konečně ta otázka um, užití důkazů získaných tím, že bylo porušeno právo. Můžete eh, rozlišovat určitá procesní práva, která byla porušena. Ale zejména porušení práva mlč, na mlčení prostřednictvím například donucování tak to musí vést k právným následkům, aby nebylo dovoleno využít těchto plodů, plodů otráveného stromu. A já jsem v této věci optimista. Věřím, že parlament na konci trialogu bude úspěšný a toto prosadí. Děkuji. Merci beaucoup. Euh, Děkuji. Děkuji všem, děkuji za tyto navržené směry, děkuji za tyto návrhy a analýzy. Máme před sebou ještě spoustu práce v souvislosti s těmi body, na které zde upozornili mý kolegové a na které jste reagovali například důkazní břemeno, limity, výjimky, otázka přijatelnosti či nepřijatelnosti důkazů. Také otázka místa judikatury a naše eventuální stanovisko k judikatuře. Já bych byla ráda, kdybychom v tomto velmi základním a důležitém textu, který je tedy technický, ale zároveň vzrušující, je to klíčový text se dvěma dalšími texty, o kterých jsme hovořili před chvílí, které dohromady tvoří balíček, tak bych si přála, abychom měli co nejvíce ambicí. Pokud jde o stanovování minimálních norem, o to budeme usilovat. Ještě jednou vám děkuji a my určitě z těch vašich dvou i dalších vystoupení budeme čerpat. A, a než odejdete, tak bych eh, ještě poděkovala Klódovi Moraesovi za to, že navrhl uspořádání tohoto slyšení v tak klíčovém a strategickém okamžiku pro tento text, eh, který je zatím v Evropském parlamentu a který se chystá na trialog. Děkuji, Natalí. A rovnou přistoupíme k té poslední části. Já bych rád pozval Pála Čakyho, aby převzal předsednictví a spolu s ním, aby přišli i další hosté. To je poměrně rozsáhlý panel, takže já možná uvolním i svou židli. Já je všechny vyjmenuji. Libby McVeigh, James McGill, to je předseda CCB Criminal Law Committee, Ignacio Patrone, to je zástupce generálního prokurátora u nejvyššího soudu, Daniel Le Corbier, generální advokát u odvolacího soudu v Paříži a Olivier Tell, který je eh, předsedou nebo tedy eh, ředitelem jednotky pro soudní spolupráci ve věcech trestních eh, v DG Justice Evropská komise. Je to poměrně početný panel, takže já uvolním i svou židli a poprosím kolegu Cákyho, aby si sednul místo mě. Omlouvám se, Pále, za to, že vás nutím k tomu, abyste postupovali rychle. Měli jsme tam opravdu spoustu řečníků. Nevím, jestli jsou zde dneska nějací právníci, ale já jsem si vzpomněl na své zkoušky z trestního práva. Takže já požádám Pála, aby předsedal této části. Jak jsem říkal, je to poměrně početný panel, takže já poprosím tlumočníky, aby tady zůstali s námi déle. Jsem opravdu rád, že se všichni účastní tak aktivně. Já jsem za to opravdu velmi rád a předávám slovo svému kolegovi Pálovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nastal čas na náš poslední dnešní panel. Jsme pod skutečným časovým tlakem. Takže dnes odpoledne jsme vedli velmi důležitou a potřebnou diskuzi k těmto dvěma směrnicím nebo třem směrnicím a k té cestovní mapě a teď je na čase aby každý z nás si udělal takové konečné stanovisko Vítám naše řečníky. A předal bych slovo paní Libby McVeigh, která je správnic... zástupkyně právnické reformy Fair Trials International. Děkuji, děkuji Claudu Moraesovi a výboru za to, že mě pozval na tuto významnou událost. Jsem podporována naší sítí asi 140 odborníků na trestní právo. Fair Trial zpracoval s výborem Libe v uplynulých letech, abychom pracovali na takových věcech, jako je evropský zatýkací rozkaz, vyšetřovací vazba a tak dále. Chceme na tom s vámi dále spolupracovat. Také jsme vydali naše stanovisko k té směrnici o dětech a presumci neviny. Takže je skvělé mít příležitost s vámi dnes pohovořit o tom, jak ten projekt bude pokračovat. Na úvod si myslím, že je důležité připomenout, že za komplexním návrhem a složitým jednáním o těchto nových opatřeních jsou miliony jednotlivců všude v Evropské unii a někteří z nich jsou zmíněni i v našem pozičním dokumentu, usilují o to, aby byla uplatňována práva, které jim máte zaručit vy. 16-letý chlapec byl předmětem čtyřhodinového výslechu na policejní stanici bez právníka a jakékoliv podpory. Tedy dvě afgánské děti, které byly tři měsíce drženy ve vězení pro dospělé v Litvě noviny byly kritizovány v Rumunsku za to, že upozorňovali na jeden takovýto případ eh, mentálně eh, nemocný. Eh, Rumun neustále upozorňoval na to, že je vinný, přitom to nebyla pravda, nicméně on neměl žádnou právní podporu ani psychiatrickou podporu, takže byl 8 měsíců vězněn, než jej psychiatři, než psychiatři přesvědčili orgány, že je psychicky nemocný. A potom další záležitost, eh, kdy byl někdo odsouzen na 28 let v procesu, o kterém nic nevěděl. Ty případy, o kterém diskutujeme, jsou důležité a kritické pro celou řadu lidí v celé Evropské unii. Ty příklady, které jsem uvedla, jsou jen špičkou ledovcem. Jak chcete dosáhnout toho, aby ta opatření byla co eh, nejlepší a dosáhly skutečného zlepšení pro podezřelé a obviněné ve všech 28 členských státech? My si myslíme, že se z jednání můžeme poučit i z té implementace té existující cestovní mapy, kterou jsme se řídili. V současné době eh, v Itálii probíhá jeden proces, eh, kdy byla poskytnuta tlumočení a překlady do Němčiny, i když eh, obviněný požadoval tyto překlady a tlumočení od začátku i za podpory svého právníka, protože ničemu nerozuměl a teprve rok poté, co uplynula lhuta pro transpozici směrnici o překladu a tlumočení pořád ještě mají podezřelí a obvinění problém s tím, aby jim byly poskytnuty tyto tlumočnické a překladatelské služby. Eh, jeden z našich eh, právníků teď zastupuje v Polsku jednoho člověka eh, v ve vyšetřovací vazbě a tomu právníkovi byl odepřen přístup k jednomu dokumentu, který on potřebuje, eh, s tím, že by to podkopalo vyšetřování. Směrnice měla být transponována do června tohoto roku a jasně požaduje, aby tyto Informace byly bezodkladně poskytnuty a Polsko provedlo transpozici, nicméně polští prokurátoři zatím pořád ještě nedokáží jednat podle tohoto nového systému. Takže přestože máme tyto skvělé zákony na papíře, tak práva, která mají být chráněna, tak pořád ještě v realitě chráněna nejsou. My jsme se zaměřili na detaily těch tří navrhovaných směrnic, myslím, že se z toho můžeme poučit z implementace těch prvních dvou směrnic. Myslím, že to bude důležité pro přístup výboru k těm důležitým opatřením. Důležitý, důležitá je jasnost. Když tady slyšíme ty problémy s implementací, tak to vede z toho, že v těch prvních dvou směrnicích to znění nebylo úplně jasné a bylo zde ponecháno spoustu místa pro interpretaci. 28 členských států bylo samozřejmě zapojeno do redakce, do sepisování tohoto textu, takže jasně muselo docházet ke kompromisům. Nicméně tyto kompromisy mohou přinášet krátkodobá řešení. Evropský soudní dvůr však nikdy nebude jednat tak, aby dělal kompromisy. Určitě některé členské státy s tím budou znepokojeny. Pokud jde o děti a jejich práva, tak my jsme upozornili na několik nepřesných míst ve směrnici, například pokud jde o individuální hodnocení v této smlouvě, směrnici o dětech a také pokud jde o přesun důkazního břemene u toho návrhu o presumci neviny. Výbor Libe by měl vzít v úvahu ty problémy, které vyplývají z těchto kompromisů a měl by usilovat o jasné znění. Dále tedy vymáhání. Ta směrnice o cestovní mapě narazila na problémy při provádění kvůli tomu, že tam byla úplně nejasná ustanovení, která se týkala postihu za nedodržování těchto ustanovení. Samozřejmě teoreticky by obviněni a právníci měli mít právo odvolat se s tím, že nebyla dodržena jejich práva, nicméně není zde jasná představa o tom, jak by to mělo vypadat. Přístup k právníkovi zachází ještě dále, uplatňuje se judikatura Evropského osobního dvora pro lidská práva a pořád to ale podléhá národním pravidlům o nepřípustnosti důkazů. Směrnice o presumci neviny zahrnuje určitá opatření, které se týkají těch opravných prostředků a odvolacích prostředků, nicméně v té směrnici o provizorní právní pomoci nebo o dětech nic takového není. A je to třeba řešit společně s parlamentem, až bude publikováno stanovisko na toto téma. A potom ta vzájemná propojenost a konzistentnost, aby vznikla procesní práva, která budou společně fungovat jako balíček na ochranu, tak zákonodárce musí mít na paměti, že musí fungovat ve vzájemné interakci. Viděli jsme už eh, problémy, které vyplývají eh, se separátního uplatňování těchto jednotlivých směrnic. Je velmi obtížné pro obviněné, aby čerpali z těch práv, které jim dávají první dvě směrnice, aniž by měli přístup k právníkovi, na něhož jim dává právo ta třetí směrnice, lhuta pro transpozici této. Třetí směrnice však uplyne až za dva roky. Směrnice o právní pomoci neposkytuje tuto právní pomoc ve všech případech, které jsou pokryty směrnicí o přístupu eh, k právníkovi. Článek 6a obecného přístupu u směrnice o dětí, tam se v podstatě snaží o omezení přístupu dětí k právníkovi za určitých okolností, takže hrozí situace, že děti budou méně chráněny než dospělí. Přitom je to zcela ústřední procesní právo. Doufáme, že výbor LIBE bude konzistentnosti překládat velký význam, když bude vypracovávat své stanovisko k těmto opatřením. Školení v oblasti trestní spravedlnosti je také zásadní. Už jsme se o tom zmínili. Hovoří se o tom v těch prvních dvou směrnicích, ale v té směrnici o přístupu k právníkovi vůbec ne. Uh, Směrnice o dětech obsahuje opatření, která se týkají školení, také školení obhájců. To je velmi důležité pro vymáhání těchto práv. Jsme zklamáni, že se zde nehovoří v presumci neviny ani v právní pomoci vůbec o školení. Nicméně tyto směrnice nejsou koncem cesty. Chceme, aby evropské instituce dále pracovaly na procesních právech. Už se zde hovořilo o vyšetřovací vazbě jako o klíčové oblasti. Je velmi důležité, aby evropské instituce znovu pohovořily o nutnosti zajistit spravedlnost především pro zranitelné, obviněné a podezřelé. Také se hovořilo o těch audiovizuálních nahrávkách, tam není žádný konzistentní přístup v Evropské unii a my si myslíme, že by to mělo být ústřední, aby se celý tento balíček eh, vymáhal jako celé u těch procesních eh, práv. A je třeba také eh, řešit otázku soudního odvolání, protože jinak nebudou moci obvinění a vůbec čerpat ze svých práv. Děkuji a nyní dám slovo Jamesi McGillovi, který je předsedou CCB Criminal Law Committee, prosím. Thank you very much, chairman. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat eh, výboru za to, že jsem bylo CCBE přizváno, aby se s vámi podělilo o naše úvahy. A na samém začátku bych chtěl říci, že velká práce, kterou váš výbor dělá, určitě není nepovšimnutá našimi právníky. A chtěl bych říci, že eh, také víme, jak eh, probíhá spolupráce mezi tímto výborem a komisí. Pokud by eh, rada prosadila opatření C, tak to je něco, co by bylo skutečně velmi poškozující pro právní řád v celé Evropské unii. Čili já bych chtěl jménem našich právníků poděkovat vašemu výboru za vaše úsilí v této věci. Nejprve mi dovolte říci, že souhlasím s tím vším, co řekla Liby, takže tím snad mohu výrazně zkrátit svůj příspěvek, který zde chci dnes přednést. Velkým nepřítelem v tomto sále, a chápu to, co řekl pan De Jong, že je potřeba zaujmout principiální stanovisko k takto důležitým právům. Takže velkým nepřítelem je ekonomický argument. To je něco, co pravidelně se k nám dostává ze strany komentátorů a ze strany rady. To je něco, co my jsme ale už viděli mnohokrát a mnohokrát v minulosti. Hovořilo se o tom v případě evropského zatýkacího rozkazu, kdy se také chtěli nastavit určité bezpečnostní zároky. O 12 let později, to, co se stále ještě nestalo, hovoříme o evropském prokurátorovi, ale nevím, kdy skutečně pochopíme, že nemůžeme rozšířovat pravomoce, aniž bychom zároveň nerozšířili záruky. Čili všichni ty, kdo by rádi podlehli této ekonomické argumentaci, tak bych chtěl uvést takový stručný případ evropského zatýkacího rozkazu. A chtěl bych říci, proč je to zřejmé každému členovi parlamentu a každému právníkovi. Když vidíme, jaké dopady mohou mít e, soudní případy na ty osoby, které soukromě financují své právníky. Když já bych měl klienta zatčeného v Irsku, který by byl vydán eh, k procesu do Frankfurtu, tak co udělám? Když eh, to bude privátně financováno, zvednu telefon, promluvím se svým kolegou, který promluví s německými orgány a eh, podobně jako celá řada případů se to vyřeší, aniž by bylo nutné uvěznění. A to toho důvodu, že prostě tam je čistý trestní rejstřík a podobně. Ovšem, ve velké, ve velké řadě případů se prostě prostřednictvím telefonátu získají důležité informace, které umožní rychlé rozhodnutí. Jaká je alternativa, ale když ta osoba nemá e, přístup k právníkovi ve vydávajícím státě. A mějte na paměti, že ten vydávající stát je tím, kdo v mnoha případech činí úplně nepřiměřená rozhodnutí. V některých zemích prostě krádež škola krádež eh, kuřat eh, je brána jako jiné vážné činy, takže vůbec není princip přiměřenosti. Já vám řeknu, co se stane s tím, kdo nemá peníze. Budou zatčeni, budou ve vazbě po celou dobu, co se bude řešit jejich případ. Ten případ se bude řešit déle, protože já nebudu mít žádné informace o německém právu, vláda nebude mít žádnou rychlou odpověď od německé vlády, aby se to řešilo před soudem. Tato nešťastná osoba prostě bude ve vazbě a zůstane tam takovou dobu, po jakou e, ten vydávající stát nezajistí zahájení procesu. Budou tam stejně ty náklady na tuto vazbu. Budou tam stejně na, na konci ty náklady se tam objeví. Takže proč oni ty náklady nepřijmou už na samém začátku? Proč neřeknou, že vazba je ničující pro soukromý život, pro rodinný život? A navíc soud je zavalen případy, které bývalo bylo možné řešit mnohem jednodušeji a rychleji. A je to proto, že tady není e, žádné zohlednění práv eh, této nešťastné osoby. Čili musím říct, že pokud to tentokrát radě projde, tak eh, opravdu to vyčtu i parlamentu. Čili souhrn ze strany nás obhájců je, že my dnes a denně máme zkušenosti s tím, že nevěříme tomu, co dělá naše vláda. Ehm, velice často informace, které se k nám dostávají, jsou nepřesné, Čili jak je to možné, že neustále se tady objevuje tato ekonomická argumentace a potom co takové justiční omily, co ty velké náklady na odvolací procesy. Takže ekonomická argumentace je prostě nesmysl, to je neudržitelné. Další věc. Nechceme, aby bylo nějaké opatření realizováno jenom pro opatření samotné. Jestliže něco nepřinese zlepšení, tak to prostě nedělejme. Stejně jako řekl pan kolega, Strasburg eh, to je velká aspirace, ale pokud to není účinné, není to něco, co naši klienti mohou využívat dnes a denně. My opravdu potřebujeme kodifikaci nejlepší praxe a vylepšení. Ano, kolegové, já vím, že je velmi pozdě. Já už nemám co dalšího bych dodal, co ještě tady nezasnělo, ale snad budu mít možnost odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu McGillovi. A nyní eh, bych chtěl požádat pana o Patrone, zástupce generálního prokurátora nejvyššího soudu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše pozvání. Možná někdo z vás bude překvapen, že jediný prokurátor, který zatím, že jsem jediný prokurátor, který zatím tady promluvil a že řekne, že zcela souhlasí s tím vším, co tady bylo zatím řečeno. Já to ale učiním na základě soukromého přesvědčení, možná protože jsem Itala, také tady byl zmiňován ten filozof Beccaria, ale dělám to i z čistě praktického hlediska a to za chvíli vysvětlím. Mechanismus vzájemného uznávání eh, Hovořila tady o tom paní poslankyně, omlouvám se, teď si nevzpomínám na vaše jméno. Vy jste tady předtím v diskusi vystoupila a hovořila jste o tom, že když jste přišla do Evropského parlamentu, tak ten koncept vzájemného uznávání, vzájemné víry, důvěry mm, bylo něco, co je velmi obtížné. A teď si představte, já dělám tu práci nějakých 20-30 let a Až od roku 1999 se tady objevil tento evropský cíl, protože do té doby, do té doby to bylo něco, co Evropská unie vůbec neřešila. Ve své chvíli době to byla jakoby jakási sázka na základě důležitého, ale neúplného údaje, kdy to vycházelo i z Evropské úmluvy a byla tady tedy prezumce ochrany těch největších principů. A také to vycházelo z potřeby bojovat s trestnou činností, která, jak bylo evidentní, je stále více a více nadnárodní. V té době tady byla taková první vlna opatření, zejména od roku 2001 dále, kdy se to zaměřovalo na ty bezpečnostní aspekty. První oblast těch rámcových rozhodnutí samozřejmě kladla jenom velmi, velmi malou pozornost věnovala těm otázkám obhájců práv. Ovšem po Lisabonské smlouvě se tyto záležitosti mnohem zlepši, narostly, rozšířily a objevila se tedy jednoznačná potřeba provést konsolidaci práv na obha, obhajoby. Protože jinak, jinak by se ta důvěra snížila. Ne ta důvěra, kterou píšeme na kus papíru, ale skutečně reálná důvěra našich občanů v našich zemích kdy se jedná o jediný demokratický základ, na jehož základě můžeme, a musíme si uvědomit, že to je systém, který není federální, ty smlouvy nejsou federální, ale přesto máme tady ustanovení platná ve všech zemích. Čili já osobně nejenom, že jsem rád, nejenom, že jsem spokojen, že tady máme tyto tři již platné směrnice, ale jsem také velmi spokojen, nebo respektive byl bych velice spokojen, pokud bychom rychle přistoupili k, i ke schválení těch tří směrnic, které diskutujeme. A to zejména té směrnice, která přišla později, ale která s ohledem na určité principy je naprosto zásadní pro celou tuto disciplínu. A to sice ta e, týkající se prezumce neviny. Já se skutečně obávám, že jestliže nezajistíme kompletní rámec ochrany, který provede harmonizaci práv v rámci trestního řízení, tak e, chybějící důvěra povede k tomu, že se ta celá záležitost ztratí legitimitu. A to bude nejenom škodlivé, ale naopak to bude ve prospěch trestné činnosti, protože trestní systém by měl přinášet tyto záruky a měl by chránit naši společnost, jinak to nemá smysl. Čili takhle je, jsou ty váhy nastaveny. To jsou váhy, které tady byly vždycky. Váha, váha mezi na jedné straně právo jednotlivce, na druhé straně snaha potrestat trestnou činnost. To je velmi obtížné takovéto vážení, ale na zároveň je to nezbytné, protože prostor spravedlnosti a bezpečnosti, to na jedné straně nesmí být něco, kde podporujeme beztrestnost. Není možné, abychom jste cestoval mezi, z Ita- odcestoval z Itálie do Francie a vy, vyvinul se ze té trestní odpovědnosti. To určitě ne. Ale Zároveň tady máme tady tento patchwork, toto dávání dohromady různých opatření, eh, kdy prostě se tady objevují různorodé důkazy, různorodé dílky se propojují dohromady a není tady žádná společná záruka, žádná žádný minimální princip zaručen. A tímto se dostávám ke druhé části svého projevu, kdy um, nedávno generální prokurátor Sharpson nastolil takovou otázku ve svém velmi zajímavém závěru. Případ byl M. Nebis idem, pokud jde o Itálii a Belgii. Generální prokurátor Sharpson, já ho osobně neznám, ale on má opravdu mimořádnou reputaci, pokud je o jeho přednost, a on nakonec řekl, že nastal čas stanovit normy pro trestní soudnictví v celé Evropské unii. Protože tady máme určitý, máme tady určitý paradox. Pokud jde o eh, občanské případy, tady máme velmi zajímavý, bohatý systém. Pokud jde o občanské soudnictví, tak ano, dobře, to se týká soukromých osob, samozřejmě já půjdu akceptovat, že se to bude řešit Belgii místo Itálie. Ale troustní soudnictví, tady je také ta situace velmi zajímavá a já to opravdu zkusím vzít velmi rychle. Čili jurisdikce, to, co stanoví příslušný soudce. jedna příslušné právo, které se vztahuje na ten akt a na ten proces. hlavní právo, které se bude vztahovat na tento proces. Za druhé, vyhnout se riziku, aby neprobíhalo paralelně šetření u stejného případu, protože právě ta přeshraniční trestná činnost to už je téměř normou. Že je možnost tedy, že se to řeší v zemi jedna, v zemi dvě, v zemi tři, řeší se to prostě všude možně. A tomu je ale potřeba zabránit. A Sharpson říká, že nemůžeme zabránit s jídem, která nastane v nějakém následném momentu, kdy někdo už bude odsouzen. Potřebujeme mechanismus eh, rychlého definování. Čili já mám pocit, že tady tento rámec směrnic by měl být schválen a že navíc ještě k tomu by se měla dodat další soudní disciplína. Děkuji. Eh, grazie. Děkuji, pane patrone. Čtvrtým panelistou je pan Daniel Lekurbie, který je bývalým generálním advokátem odvolacího soudu v Paříži. Takže vítejte, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem měl to štěstí, že jsem spoustu let pracoval v oblasti spravedlnosti a vnitra i na stálem zastoupení Francie. Začal jsem po Evropské radě v Tampere. Tehdy to byla taková zajímavá doba. Bylo to vlastně ještě před obdobím komunitarizace justice a jejímž důsledkem je to, že jsem dnes tady mezi vámi. Od roku 2004 máme trošku méně silnou dynamiku a selhání jednání o rámcovém rozhodnutí o procesních právech eh, je toho důkazem. Je třeba říci, že prostřednictvím tohoto nařízení jsme šli nad rámec obecného a obyčejného vzájemného uznávání, což tedy bylo základním principem. Chtěli jsme ho usnadnit, ale zároveň jsme se snažili zavést určité minimální principy, blížili jsme se Eh, k samotnému srdci justice jednotlivých členských států a právě proto to bylo tak citlivé. Museli jsme počkat až na rok 2009 a švédské předsednictví, než eh, byl, byla připravena ta cestovní mapa, na které dnes pracujeme. Potřebovali jsme pět let k tomu, aby Rada přijala cestovní mapu pro procesní práva. Potřebovali jsme pět let k tomu, abychom se dostali do současné situace. A co uděláme v těch následujících pěti letech? To je podle mě otázka dnešního odpoledne. Uvidíme, jak budou probíhat, nebudu vracet k těm jednotlivým bodům, o, kterých, o kterých jsme diskutovali celé odpoledne a souhlasím s návrhy kolegů, v podstatě se všemi. Pokud jde o právo na právní pomoc, to je vlastně věc, která jde ruku v ruce se, se směrnicí nebo s právem na přístup právníka, takže jde o to, aby tam byly zajištěny také finanční prostředky, jinak to bude jen formální právo. Je třeba zajít ještě dále u takových lidí, jako jsou Eh, nezletilí či zvláště zranitelné skupiny je třeba vytvořit týmy specializovaných eh, právníků, u nezletilých zajistit eh, individuální sledování jeden nezletilý, jeden právník, protože pro nezletilé je to zcela zásadní. Pokud je o článek 7 směrnice o nezletilých, obětech obchodování s lidmi, tam si myslím, že článek ve svém bodě 32 je velmi vágní a že by měl být eh, zpřesněn, ale ještě se k tomu vrátím. Můžeme si klást otázku, zda budování prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti se v procesní oblasti může spokojit s návrhy, které byly předloženy před pěti, v podstatě už před deseti lety komisí, protože zdá se, že to je současné stanovisko komise, nenavrhuje nic jiného. Možná by bylo vhodné prodloužit tuto cestovní mapu v několika osách, například pokud jde o předběžné zadržení a podmínky předběžného zadržení. A také pokud jde o trestní rejstřík u cizinců. Možná má ale komise pravdu, protože předkládat neustále texty, to není žádné řešení. Mně se zdá, že teď pro následující roky je důležité efektivní uplatňování směrnic, na kterých pracujeme abychom dali život tomu, co bude skutečným právním korpusem Evropské unie. Jsou to minimální pravidla, ale je nutné, aby žila. Myslím si, že nové pravomoci, které dostane komise od 1. prosince, umožní komisi sehrát kontrolní roli, která bude velmi důležitá pro účinnost těchto směrnic. Komise nemůže jenom kontrolovat, musí více investovat do vzdělávání, musí se opírat o odborníky, musí hodnotit právní systémy, abychom z těchto minimálních norm měli skutečně evropskou realitu. A druhá věc, bude probíhat také kontrola ze strany Evropského soudního dvora a Evropa ještě posílí svou schopnost vytvořit skutečně harmonizovaný právní korpus, to je věc, ke které musíme směřovat. Dovolte, abych zde zmínil jeden bod, který možná vypadá trochu okrajově, ale podle mě plně souhlasí, souvisí s debatou, kterou zde vedeme. Myslím si, že musíme mít na paměti, že od 1. prosince oblast trestní spolupráce bude podléhat společnému procesnímu režimu. A já si myslím, že dospět k tomu, abychom definovali strategie v oblasti trestních věcí, to bude velký krok vpřed v zájmu skutečné ochrany práv. Uvedu poměrně složitý příklad, velmi složitý příklad, abych vám vysvětlil, co tím chci říci. Trestná činnost eh, romských dětí. Volný pohyb v rámci EU vedl ke zvýšení této trestné činnosti a to poměrně podstatně. Můžeme toho využít k tomu, aby, jak někteří říkají, jsme si řekli, zrušme volný pohyb, pošleme tyto děti zase zpátky, pošleme je do mizérie, pošleme je do těchto zemí, kde nebudou mít žádnou budoucnost. Takže to je vize některých lidí, rozhodně ne moje. Jaká je odpověď Evropské unie a komise na této úrovni? Jsou to v podstatě ekonomické odpovědi, finanční reakce. Ale stačí to? Máme odpověď, reakci odpovídající na trestnou činnost? na evropské úrovni, pokud mě někdo řekne, že takovouto odpověď máme, tak eh, se budu opravdu divit, a nic takového nevidím v Paříži. Když dodržujeme všechny normy, o kterých dnes hovoříme, tak eh, máme v předběžném zadržení děti starších 13 let. Máme i děti, kteří jsou mladší 13 let, často ne, ale tvrdí to, takže my je nemůžeme zadržet, protože nám to naše pravidla neumožňují, takže co uděláme, vypustíme je zpátky na ulici, nevíme, jak se jmenují, kolik jim je let, kde žijí a tak dále. Takže to je odpověď francouzské justice. Já si vzpomínám, že jeden můj kolega, který byl zodpovědný za tyto záležitosti v Paříži, řekl, že se za to stydí. A je to pravda, protože takto ty děti vlastně jen vracíme do rukou kriminálních sítí, které je zneužívají. My jsme se v Paříži snažili vypracovat nějaké odpovědi a máme vlastně jen dvě možné odpovědi. Jednak, že zautočíme na ty sítě, a druhá věc je, že budeme chránit tyto nezletilé. Zautočit na tyto sítě. Díky podpoře rumunské policie se nám podařilo rozbít celou řadu těchto sítí. Ale k čemu to vedlo? Jakmile odjedou z Paříže, tak už vůbec nevíme, co se s nimi stane. Takže neexistuje žádný monitoring těchto lidí, takže ty děti vlastně nechráníme. A druhá věc je ochrana nezletilých, to znamená doprovázet je, sledovat je, ale to znamená také určitá omezení. Znamená to, že tam budou konflikty. A ta práva, o kterých hovoříme, prostě musí být eh, postavena do, jednoty, do žebříčku podle jednotlivých priorit. Musíme se definovat strategie Evropské unie, abychom na to reagovali a parlament má veškerou legitimitu k tomu, aby něco takového udělal. Jste voleni evropskými občany, vaším úkolem je chránit, takže si myslím, že je na vás, abyste definovali strategie, které by byly užitečné k tomu, aby přinesly skutečné odpovědi pro trestní politiky v rámci Evropské unie. Děkuji, pane Le Courbier. A nyní pan Olivier Tell, který je vedoucím oddělení pro trestní spolupráci DG Justice Evropská komise. Bonsoir, euh, Dobrý večer, dámy a pánové. Pane předsedo, děkuji vám za pozvání. Od roku 2009 s Lisabonskou smlouvou a s komunitární metodou která plně začlenuje Evropský parlament do rozhodovacího procesu a s tím postupným uplatňováním cestovní mapy z roku 2009 je třeba uznat, že jsme dosáhli velkého pokroku, pokud jde o ochranu procesních práv občanů a práva na spravedlivý proces. Jsme tak v půlce cesty a máme před sebou ještě řadu výzev. Implementace. To není jen nějaká malá výzva. Přijali jsme tři směrnice, <clears throat> právo na přístup eh, k právníkovi a tlumočení a překlady. Takže to vyvolává velké otázky. Jsou to i ekonomické otázky, finanční otázky. Komise strážkyní smluv a už dva roky pracuje na plném uplatňování a transpozici těchto směrnic. Ty první dvě už měly být transponovány a komise metodicky provádí hodnocení kvality transpozice těchto směrnic v členských státech. Dvě rychlé poznámky to, že v těchto směrnicích některá ustanovení by mohla být přímo uplatnitelná, přímo by se na ně mohli odvolávat. Máte třeba tedy právo na tlumočníka, pokud nerozumíte, pokud nerozumíte jazyku, jednání, tak to je přece, přece jasné. Proč by to mělo být napsáno v podmíněvacím způsobu? Potom se zde také hovořilo o tom, že jsou zde organizační problémy, je třeba vytvořit seznamy tlumočníků a překladatelů, mít eh, přístup eh, pro obhájce k trestním spisům, k eh, vyšetřovacím spisům a celá řada potom právnických problémů. Například směrnice o tlumočení hovoří o překladu zásadních dokumentů. Které dokumenty jsou považovány za zásadní dokumenty? Když se jednalo o těchto směrnicích, tak se objevily určité koncepty, které jsou možná trošku vágní a vyvolávají různou interpretaci v různých členských státech. Druhá velká osa. Aby byly přijaty všechny tři tyto směrnice, které jsou součástí balíčku o procesních právech, eh, který předložila komise, komise v listopadu minulého roku. Eh, cílem je ochrana dětí a zavedení provizorní právní pomoci pro osoby, které jsou zbaveny svobody. Komise k tomu vydala ještě dva, dvě doporučení o právní pomoci a zranitelných osobách. Dopad na národní právo bude vyhodnocen komisí za dva roky. Je jasné, že transpozice existujících směrnic má dopad na jednání o nových návrzích. To vidíme velmi dobře. Takže stručně pár slov eh, k jednotlivým směrnicím. Směrnice o dětech. Z našeho hlediska je nejdelší, nejdůležitější, protože je zcela zásadní, pojednává o specifických právech jedné kategorie lidí, a sice dětí, od vyšetřování až po odvolání. Je důležitou součástí strategie justice přizpůsobené dětem. Děti jsou obzvláště zranitelné v trestním řízení a je to důležitý politický imperativ. Je třeba zajistit jim nejvyšší úroveň ochrany v trestním řízení. Směrnice o dětech. Nejdůležitější bod pro nás je právo na eh, pomoc advokáta. To by se rozhodně nemělo rozmělnit. Ten princip je jednoduchý. Každé dítě kvůli tomu, že je nezletilé, kvůli tomu, že je podezřelé ze spáchání trestného činu, má nárok na advokáta, jakmile je vyslýcháno policii. Důležitá je jeho osobnost, jeho trestní minulost, jeho šance na znovu začlenění a to vše samozřejmě převažuje nad závažností trestného činu a sankce, které mu hrozí. Směrnice o presumci neviny, to je skutečná legislativní novinka Nebude-li dodržována presumce neviny, tak všechny ostatní práva budou iluzorní. K čemu by nám bylo mít advokáta, když nebude dodržovat vaše právo na to, abyste se sami neinkriminovali? Je to téma, které už je začleněno, velmi zakotveno ve vnitrostátním právu, ovšem jeho praktická aplikace působí problémy. Já připomenu celou řadu rozhodnutí Štrasburského soudního dvora pro lidská práva, který spochybňuje některá evropská rozhodnutí. Ještě dnes existují určité diskuze ohledně toho, že je třeba pro posílení vzájemné důvěry vytvořit eh, společné minimální normy, které se budou týkat právě presumce neviny. K tomu bych také řekl, že komise šla nad rámec judikatury Evropského soudního dvora, pokud jde o právo nevypovídat a právo nepřitížit se svou výpovědí. Právní pomoc. Tam komise usiluje o jeden velmi důležitý, i když jednoduchý cíl, zaručit, aby přístup k advokátovi byl efektivním, skutečným právem v rámci trestního řízení pro ty nejzranitelnější osoby podle judikatury soudního dvora. Nejkritičtější moment pro tyto osoby je moment, kdy jsou zadrženy policejnímu vyšetřování. Směrnice nezahrnuje všechna ostatní pravidla, která navrhuje komise ve svém doporučení, nicméně upozorňuji na to, že pokud už teď na evropské úrovni bychom měli směrnici, která bude přijata v tomto smyslu, tak to by byl už důležitý krok vpřed. V porovnání se současnou situací máme pouze čtyři členské státy, které jsou více méně v souladu s ustanoveními směrnice, kterou navrhneme. To je z mé strany vše. Měl jsem ještě spoustu dalších věcí, které jsem vám chtěl říci, ale tady už skončím. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, vážení panelisté, vážení účastníci, nyní se nacházím ve velice nešťastné situaci. Musím říci, že jsme přišli o čas k diskusi. Pokud někdo z vás má nějaké otázky nebo prohlášení. Možná by to bylo snad neformálně v této části sálu. Jinak nyní musím našim panelistům poděkovat za výborné prezentace. Děkuji také našim tlumočníkům a všem těm, kdo se účastnil dnešního setkání a přeji všem příjemný večer. Děkuji.